Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, zahajuji tímto dnešní pracovní týden schůzí výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dovolte, abych eh, se napřed podíval na pořad jednání, který máte k dispozici a táži se, zdali s pořadem souhlasíte. Každopádně jsem neobdržel žádné pozměňovací návrhy, tudíž považuji návrh pořadu jednání za schválený. Poukazuji ještě na to, že toto zasedání je veřejné, to znamená je přenášeno um, internetem a děkujeme také tlumočnickým službám. A Dovolím si ještě zmínit zápisy ze schůzí 2. prosince, 5. prosince a 16. až 17. prosince. Eh, jsou k tomu připomínky? Nikoli tím pádem jsou tyto zápisy schváleny a dostáváme se tím k dalšímu bodu číslo čtyři a sice udělení absolutoria za rok 2012 souhrný rozpočet EU Evropská komise a budeme takto pokračovat ve slyšení komisařů v našem výboru. Spravodajem je pan Markus Pípr, rovněž zde vítám člena účetního dvora a především ale zdravím mezi námi pana komisaře Andora. Buďte srdečně vítán v našem výboru. Takže vstoupíme hned do pořadu jednání jako takového a e, jako první bych udělil slovo účetnímu dvoru. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, zpravodají a členové výboru, dámy a pánové. Jménem Evropského účetního dvora mám tu čest předložit vám výsledky eh, shrnuté v kapitole 6 eh, výroční zprávy účetního dvora v oblasti zaměstnosti a sociálních věcí. V roce 2012 účetní dvůr po druhé zpracoval specifické hodnocení eh, pro oblast zaměstnosti a sociálních věcí, což umožňuje lepší identifikaci konkrétních záležitostí týkajících se zaměstnosti a sociálních eh, záležitostí, které se někdy odlišují od těch vymezených oblastí kapitoly 5, to znamená regionální politika, transport a energetika eh, výdaje Evropské unie v rezortu zaměstnanosti a sociálních věcí představovaly v roce 2012 13,4 miliardy eur, což je navýšení o 30 oproti roku 2011. Evropský sociální fond představuje 96 výdajů. Součástí politiky soudržnosti EU e, je Evropský sociální fond a ten e, je podroben stejným pravidlům jako Fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti. Hlavním eh, rizikem eh, eh, legality a správnosti výdajů na Evropský sociální fond je především nehmotná povaha investic v oblasti lidského kapitálu a dále různé kofinancované aktivity a často drobní partneři. Tyto faktory Eh, přispívají eh, někdy k nedodržování eh, pravidel způsobilosti Evropské unie, což někdy bývá buď odhalováno nebo korigováno kontrolními systémy na úrovni členských států nebo komise. Eh, Evropský eh, účetní dvůr eh, prověřil vzorek 180 transakcí spočívajících zejména v předběžných nebo finančních platbách do Evropského sociálního fondu. Celkové výsledky kontrol či prověrek auditu z účetního dvora se nelišil výrazně od předchozích eh, let. Chybovost, kterou účetní dvůr eh, identifikoval v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí, se pohybuje mezi 1,3 a 5,1 procentem. A, a, a eh, to je to znamená průměr 3,2 Četnost eh, chyb se snížila z 40% eh, v roce 2011 na 35% v roce 2012 s tím, eh, že 63 ze 180 transakcí prověřených byly chybové. Pokud je o kapitolu 5, více než polovina transakcí ehm, nebyly vůbec poznamenány ehm, chybami a nedávný, nedávná eh, zpráva o kontrole vydaná eh, DG Employment o um, takzvaných management verifications potvrzuje právě e, slabiny e, tohoto typu kontrol. V roce 2012 kapitola 6 zasahuje hlouběji do analýzy e, chybovostí, které byly identifikovány v některých nových sekcích. Tak jako v uplynulých letech zásadním zdrojem kvantifikovatelných chyb zůstává čerpání nespůsobilých nákladů projekt financování projektů a e, příjemců nebo účastníků. Takovéto chyby představují 65 všech kvantifikovatelných chyb. E, Příklady zahrnují například financování nespůsobilých eh, účastníků eh, školení eh, nebo vzdělávání, dále přemrštěné personální náklady nebo nesprávná kalkulace alokací režijních nákladů v rámci projektu ESF. Většina pravidel které se, kterými se Evropský sociální fond a e, jeho projekty e, řídí, byly e, stanovovány členskými státy samotnými. V některých případech jsou tato pravidla dokonce zbytečně komplikovaná a přísnější než evropská Eh, druhý hlavní zdroj chybovosti je eh, nedodržování eh, pravidel zadávání veřejných zakázek. Tyto chyby představují přibližně 30 všech kvalifikovaných chyb, kvalifikovatelných chyb a představují víc než 25 odhadovaných chyb či chybovosti u Evropského sociálního fondu. Na rozdíl od regionálních politiky, Eh, veškeré kontrakty eh, v rámci eh, veřejných zakázek, které byly podrobeny auditům, nedosahovaly Prahu stanovených směrnicí EU. Jinými slovy, pravidla, která byla porušována, byla opět pravidly národními. Eh, pokud jde jak o způsobilost, tak i chyby v rámci zadávání veřejných zakázek, eh, účetní dvůr pozoroval ehm, také že pokračování eh, pladeb v problematických projektech představuje vyšší riziko. V uplynulých letech Přitom účetní dvůr doporučoval větší využití eh, paušálních eh, pladeb na rozdíl od ehm, aktuálních, od, um, odhrazení aktuálních nákladů. Hlavním eh, důvodem tohoto přístupu ehm, bylo poznání, že ehm, tyto zjednodušené nákladové obce jsou méně náchylné na chybovost. Od roku 2009 Evropský sociální fond eh, rozšířil eh, využívání tohoto typu plateb. Jedna čtvrtina transakcí, eh, prověřených transakcí účetním dvorem v roce 2012 byly právě transakce, které využívají tyto zjednodušené nákladové obce jejich eh, širší využití by mělo pozitivní dopad na eh, chybovost. Ehm, dámy a pánové, byť kapitola 6 neobsahuje eh, sekci o finančních korekturách, v podstatě je to obsaženo v kapitole 1 a v rámci o, o této věci debatovat učiníme tak zítra. Stručně bych chtěl vysvětlit, jak jsme přistupovali k finančním korekturám a to učiním z důvodu úvodu e, a na příkladě Rumunska. Je to otevřená debata mezi účetním dvorem a komisí. E, oba, obě instituty přistupují e, k tomuto předmětu z různých perspektiv ale tyto perspektivy jsou soměřitelné. Účetní dvůr odhaduje, zda jsou transakce legální a správné a komise je povinována chránit finanční zájmy Evropské unie. Je důležité, aby účetní dvůr bral eh, na zřetel určité finanční eh, korektury při kalkulaci chybovosti a tak tam, kde účetní dvůr eh, objevil eh, chybu, ale finanční korektura eh, byla již implementována v rámci téhož finančního roku na úrovni projektu, tak v těchto případech daná chyba nebude zahrnuta do e, celkové chybovosti. Nicméně e, plošné finanční korektury, které neodstraňují e, nepravidelnosti z daných prohlášení anebo nekorigují neregulérní výdaje na úrovni projektu, nemají dopad na chybovost závěrem, pokud jde o účinnost daného systému, tak eh, se práce, tak jako v uplynulých letech, zaměřovala na eh, roli auditních eh, nebo kontrolních orgánů v členských státech a na práci vykonanou komisí při dohledu těchto orgánů. Tato práce je představena podrobně v kapitole 5 výroční zprávy ehm, z roku 2012, jak ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu, tak i Fondu pro regionální politiku. Za prvé, pokud jde o ehm, kontrolní orgány, v roce 2012 ehm, účetní dvůr posoudil 4 ze 112 takovýchto subjektů na úrovni členských států. V roce 2012 jsme dospěli k poznání, že každý, že jeden ze čtyř eh, postupů byl účinný a zbytek byly eh, částečně účinné. Za druhé, eh, účetní dvůr identifikoval oblasti eh, pro zlepšení, pokud jde o dozor komise nad kontrolními orgány. Identifikované projekty jsou důsledkem mm, eh, nedostupnosti a nedostatečnosti informací na úrovni komisí, aby mohla účinně verifikovat zprávy a stanoviska mm, zpracované kontrolními orgány. Účetní dvůr v prosinci na své webové stránce zveřejnil zvláštní zprávu 16 za rok 2013. Um, eh, jedná se o jakési mapování eh, jednotného auditu a tady komise skutečně spoléhá na práci národních eh, kontrolních orgánů. Příslušná zpráva pokrývá období od roku 2010 do konce roku 2012. Závěrem je nutno poznamenat, že rozsah a implikace eh, dopady eh, problémů popsaných jak v kapitole 5, tak i ve zvláštní zprávě 16 roku 2013 13 mají menší dopad a význam pro operační programy Evropského sociálního fondu. Děkuji za pozornost. Děkuji zástupci účetního dvora panu Lazaru Lazarsovi za vaše prohlášení. Eh, Komisář. Děkuji a nyní bych dal slovo panu komisaři Andorovi a prosím ho o jeho úvodní poznámky. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Mm, eh, Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já bych v první řadě chtěl vyjádřit eh, potěšení nad velice konstruktivním přístupem účetního dvora a také za tento příspěvek, který jsme si právě vyslechli. Zpráva účetního dvora pro nás může být opravdu uspokojením, prokazuje, že jsme na správné cestě a jsem hrdý na to, že zaměstnanost a sociální záležitosti je nadále doménou na úrovni Evropské unie z nejnižší úrovní chybovosti. Um, prokazuje se to zejména proto, že e, pokud tedy čísla nastupují na nějaké 2%, tak je to proto, že tam ještě um, v roce 2012 e, byly započítávány údaje Rumunska. E, některé projekty ale stále ještě nebyly tedy velice nákladově efektivní. To znamená, uplatňuje se určitá míra chybovosti v této, um, v této zprávě a myslím si, že to prokazuje jasně důvěryhodnost eh, i našich samotných výkazů. Nyní bych se chtěl vyjádřit k zprávě účetního dvora. Zpráva za rok 2012 jasně eh, potvrzuje proces zjednodušování nějakých 26 eh, těch zjištěných případů účetního dvora um, poukazuje na takové operace, ve kterých ale nebylo zaznamenáno, nebyl zaznamenán nějaký postup eh, zjednodušování. My jsme se opravdu snažili cestou zjednodušování, to znamená snižovat administrativní zátěž, posílit řádné zaměření a to by mělo snížit míru chybovosti. A pak je tu otázka také toho takzvaného gold plating ze strany členských států. K tomu eh, se komise také vyjádřila. A tam byly popsány příklady a také aktivity, které byly provedeny společně s členskými státy, aby se tato situace pozitivně zlepšila. Je třeba tedy pokračovat v těchto zkušenostech, vyměňovat si zkušenosti a to nedávno schválené nařízení také navýší možnosti a podpoří ty konkrétní kroky, které nám umožní míru 50% těch operací ESF, které půjdou tedy cestou zjednodušení již v roce 2017. Také jsme se dohodli, že určité nedostatky v managementu těm je třeba věnovat pozornost. Tady v této věci naše generální ředitelství předložilo parlamentu zprávu, poukazuje na konkrétní nedostatky a také na způsob, jak je vyřešit. Naléháme na členské státy, aby se i tomuto věnovali. Pak otázka těch čistých oprav. V nadcházejících letech je třeba prověřovat i vyšší úrovně prověřování a brát celou záležitost velice vážně. Další věc, na kterou poukazuje účetní dvůr, je otázka eh, auditních orgánů. Je třeba se zaměřit tedy na takové auditní orgány, které mohou být eh, vysoce, řekněme, rizikovější. Já si velice cením také toho prohlášení účetního dvora ohledně těch prohlášení o věrohodnosti. Potvrzuje to zprávy ze strany e, členských států. Návštěvy auditních orgánů, to také spadá do té naší e, logiky e, zjednodušování auditu a myslím si tedy, že tedy na závěr bych chtěl říci, že co se týče fondu ESF, tady naše generální ředitelství si přeje postupovat striktně. V roce 2012 jsme přerušili 38 platebních lhůt, jakožto pozastavené platby pro dva členské státy a v roce 2013 jsme přerušili 29 takovýchto plateb a pozastavili 11 plateb. Také hodláme provádět finanční úpravy, abychom ochránili evropský rozpočet mezi lednem 2000 až eh, prosincem 2012 jsme implementovali 2,1 eh, miliard eh, eur, na, které vzešly tedy z těchto úprav. Je velice důležité si uvědomit, že tato velice striktní politika ale nepokračuje jenom cestou absorpce. Dvě třetiny těch celkových mm, těch celkových prostředků z období let 2007 až 2013 již bylo vynaloženo. Evropský sociální fond již vyplatil 13,8 miliard to je více než 20 ve srovnání s rokem 2002. Dámy a pánové, já tu dnes před vámi jednoduše nechci prohlašovat, že je vše úplně perfektní, protože účetní dvůr poukazuje na to, že je třeba vyřešit určitá důležitá, určité důležité záležitosti. Nicméně musíme uznat, že došlo k pokroku, co se týče toho vynakládání s neregulérními případy a to by nás mělo ještě více podnítit, abychom se snažili mít ještě kvalitnější účty v nadcházejícím novém období. Máme tu vysoké částky, vysoké počty nezaměstnaných v Evropské unii a to si vyžaduje, abychom opravdu se zavázali řádně vynakládat s každým každičkým eurem. Evropský sociální fond samozřejmě sám nevyřeší nezaměstnanost v Evropě ani nezaměstnanost mladých, protože ty um, příčiny jsou mnohem komplexnější, ale hraje v tom důležitou roli. Od roku 2007 ESF eh, již pomohlo nějakým 68 milionům Evropanům. Odhadujeme, že tato podpora eh, byla, eh, šla směrem k nějakým 5,5 milionům a také přispěla několika milionům dalších obyvatel pro dalších školení. A to znamená, všechny tyto miliony těch příběhů jednotlivců mají něco společného. To znamená, že Evropský sociální fond pomáhá Evropanům, aby se mm, lépe připravovali v období, kdy jsou nezaměstnaní a připravovali na budoucnost. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám, pane komisaři. Kolegyně a kolegové, není má slovo náš zpravodaj našeho výboru pro absolutorium tohoto roku a tím je kolega Markus Pítr. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení zástupci účetního dvora, kolegyně a kolegové. pravovlastnost výdajů, které a legalita výdajů, které prezentoval pan komisař, tam eh, o tom nepanuje nějaká, nějaký velký spor. Nebo neočekáváme zde velký konfliktní potenciál. Nicméně, co se týče metody, tak eh, chybovost, která byla zjištěna u poté stoupla na 3,2%, jak konstatoval účetní dvůr, takže tam je otázka, proč se tak stalo. Komise tvrdí, že ta čísla zůstala přibližně stejná. Ale my té diskusi spíš tak jenom přihlížíme, každý má svoje argumenty pro tu či onu verzi tohoto tvrzení. Možná by bylo dobré budoucnu, kdyby někdy vzniklo společné stanovisko účetního dvora a komise k této problematice, tak abychom měli i takovou metodickou pomůcku pro to, abychom mohli situaci řádně zhodnotit jako Evropský parlament. V této souvislosti eh, také účetní dvůr poukázal na to, že pouze jedno doporučení z roku 2009 až 10 bylo kompletně implementováno komisí a pět dalších eh, doporučení na ty komise reagovala eh, jenom z části a jedno doporučení mm, vůbec nebylo zrealizováno. Bohužel zde není konkrétně uveden obsah a byl bych rád, kdyby se mohl účetní dvůr vyjádřil, v jakých oblastech ještě má nějaká konkrétní očekávání. A možná by pak bylo také dobré, kdyby komise mohla zareagovat na tu kritiku účetního dvora, protože už jsou to věci, které jsou několik let staré a byli bychom rádi, kdybychom mohli obdržet odpověď a také tu odpověď očekáváme. Dámy a pánové, mnohem větší e, znepokojení ve mně nevzbuzuje ani tak ta chybovost jako taková, ale to, že chybovost nebo výpočet té chybovosti, důvěryhodnost a údaje, to vše vychází z údajů, které poskytují členské státy. A podle názoru účetního dvora je tato e, důvěra jenom eh, podmíněně oprávněná. Já bych zde citoval ze zprávy komise takzvaný přehled výsledků o tématu výsledku auditu, eh, řízení auditu v členských státech. Zde se uvádí, že auditní orgány poukazují na výrazné chyby a jsou tam velké slabiny. Kontroly často bývají jenom formální a zas a znovu opakovaně e, se porušují pravidla pro zadávání veřejných zakázek a nedochází k doporučovaným školením ze strany komise, chybí správní kapacity, chybí e, různé manuály a příručky. A zde tedy cituji zprávu komise. A já tady mám takové určité obavy, nebo jsem znepokojen a chtěl bych se zeptat pana komisaře. Dobře, takže chybovost 2,2%, dobrá, ale nakolik je tady spolehlivé to, co vám členské státy vůbec předkládají? To by bylo tedy první téma. Další otázku, ta se týká toho takzvaného gold platingu. V tom se totiž státy mezi sebou liší. My uznáváme to, že Evropská komise v této věci činí řadu kroků, aby bylo možné zabránit některým snadným chybám, ale proč jsou ty rozdíly tak velké? Ví komise, čím by to mohlo být dáno? Potom bych měl otázku, která se týká čerpání peněz, absorpce. Já vím, že to je trochu nespravedlivé, protože jsem ji nepoložil v písemných otázkách, ale je to diskuse, s níž se setkáváme v běžné politice, že v e, Evropském sociálním fondu jsou kvóty 30 až 50 čerpání, někdy čerpání 60 když to dopadne dobře. Já jenom beru na vědomí to, co čtu v novinách. A to by tedy znamenalo, že mnoho miliard eur zůstává nevyužitých. Jaký je zde názor komise na to, co by toho mohlo být příčinou? Zvláště když se podíváme není například na situaci v Rumunsku nebo v Bulharsku, ale také například v Německu, kdy ve velkoměstech jsou obrovské problémy. Pokud ty peníze jsou, tak proč se nečerpají a v čem vidíte ty základní příčiny? A poslední poznámka je trochu delší a já bych zde chtěl ještě jednou principiálně zmínit téma zákonnosti výdajů, alespoň po té formální stránce, necháme stranu tu nejistotu s členskými státy, tak po formální stránce se dá být vše v pořádku. Ale ten způsob, jak přistupuje k, k obsahu, pane komisaře, jak s ním zacházíte, vy jste na závěr hovořil o tom, že jste pomohli udržet 5,5 milionů pracovních míst a že 7,5 milionů osob získalo lepší kvalifikaci. Když se na to podíváme v celoevropském měřítku, kde nezaměstnost mládeže v některých státech je vyšší než 50%, kde je nezaměstnanost nějakých 20 až 30% a zároveň musíme vzít na, vědomí, že Evropská komise e, zavedla tu takzvanou záruku pro mladé, záruční fond pro mladé, tak si kladu otázku, zda tyto finance byly skutečně využity natolik účinně, že bychom my zde mohli říci, ano, my jsme odvedli v minulých letech dobrou práci a můžeme tedy poskytnout záruku mladým lidem v příštích letech. Co to znamená? Znamená to, že každý v určitém věku najde eh, místo buď eh, v středoškolském vzdělávání odborné přípravě nebo pracovní místo. Ale e, vy jste potom svá slova vzal trochu zpátky, už nemluvíte o tom, že něco zaručujete, ale mluvíte o tom, že slibujete, že mladé nezaměstnané opět budete integrovat na pracovní trh. A to je z vaší strany takový trochu krok zpátky, protože předtím jste oznámil, že dáváme mládeži záruku, a já si myslím, že ten program měl mít opravdu poctivější název, protože my jeho názvem vzbuzujeme určitá očekávání, které my nebo my jako evropské instituce nikdy nebudeme moci naplnit. A vy jste bohužel neodpověděl na otázku, kolik procent prostředků Evropského sociálního fondu se použilo pro opatření v oblasti odborné přípravy a udržení pracovních míst. Takže kolik eh, míst bylo vynaloženo na tyto okruhy? Já mohu říct, bylo to nějakých 70 až 80 ale možná, že i vy poskytnete odpověď. A mě by zajímalo, o kolik procent jsme díky tomu snížili nezaměstnanost mládeže a o kolik procent jsme celkově snížili nezaměstnanost Zdá se, že nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže obecně stouply a proto bohužel musím konstatovat, že naše nároky na utváření politiky a konkrétní výsledky této činnosti jsou v určitém rozporu. A zde bych vás žádal o vysvětlení, kdy si my jako Evropská eh, instituce dovolujeme dávat lidem záruky pro budoucnost. A dovolte mi poslední poznámku. Ta se týká celé řady aktivit Evropské komise, například specifická doporučení pro jednotlivé státy, kde vy zasahujete do vnitrostátní legislativy, kde například uvádíte, že důchodové systémy v členských státech nejsou v pořádku, nebo eh, kritizujete poskytování přídavků na děti a podobné Chtěl bych se zeptat, zda berete na vědomí, že princip sociálního státu ve většině ústav vnitrostátních eh, ústav jednotlivých států je zakotveno. Jak je možné, aby se Evropská komise takto konkrétně vměšovala? Já zde mám opravdu problém zhodnotit, zda ty kapacity, které komise vynakládá, skutečně odpovídají náplně práce, výsostní náplně práce komise, a nebo zda ty věci, které činíte, nejsou, e, zda ty kapacity, které na to vynakládáte, by se nemohly vynakládat spíše například na kontrolu vynakládání evropských prostředků a dělat třeba i namátkové kontroly v jednotlivých státech a nespoléhat se na údaje, které poskytnou státy vždy. Já si přeji tedy eh, jednotnější Evropu, průbojnější komisi, která si eh, nenechá nic eh, jen tak podsouvat od členských států a vy jste, pane komisaři, sám poukázal ve své zprávě na různé deficity a bylo by dobré, abyste je také více intenzivněji řešil, aby skutečně byly napraveny. Jak říkám, tak kritika se netýká komise jako takové v souvislosti se zákonností výdajů, ale spíše bych chtěl říct, že se příliš spoleháme na členské státy a myslím, že zde se shodneme i s kolegy ve výboru, že zde potřebujeme, chceme silnou evropskou odpověď. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní mají slovo poslankyně a poslanci. Takže nejprve koordinátoři jednotlivých frakcí. Slovo má paní Gresle. Děkuji a srdečně vítejte. Máme vždy radost, když eh, máme s vámi možnost výměny názoru, tím více, že máte na starosti důležitou agendu, sociální fond, sociální výdaje. Již v loňském roce jsme tady vedli živou debatu o tom, jak naložit s finančními prostředky na potírání nezaměstnosti mladých a e, čeho jsme dosáhli. Já jsem se informovala v mnoha organizacích tohoto druhu, co a jak s tím naložili nevládní organizace, příjemci mi říkají, že v podstatě celý den nedělají nic jiného, než uvádět statistické údaje o tom, kdo obdržel tyto peníze. Takže všichni příjemci, s nimiž jsem já hovořila, bylo jich mnoho, protože mě tato otázka zajímá, tvrdilo, že všechna tato čísla postupují dále. Kde jsou tedy tato čísla a proč ještě stále neumíme říci, čeho jsme s, tímto, s těmito finančními prostředky dosáhli. Pro mě by bylo důležité, abychom také mohli eh, prohlásit něco o úspěšnosti našeho počínání. Druhá věc, to je další skupina, s níž máme v Německu nyní problém, a to jsou Romové. A s tím eh, souvisí také odliv peněz z Evropského sociálního fondu v zemích, eh, které mají značný počet příslušníků této menšiny a tam konstatujeme například například Bulharska a Rumunska, že odliv těch těchto finančních nebo čerpání těchto eh, finančních prostředků je poměrně nízký. A když se podívám na přehled eh, těchto číselných údajů, tak eh, čerpání těchto prostředků v Rumunsku a Bulharsku je značně pod 10%. To není zcela v pořádku, tady něco nehraje. A co dělá komise, aby zvýšila toto čerpání? Já jsem si nechala předložit graf o tom, jak to bude vypadat ke konci letošního roku. Tam se ten odliv nebo čerpání zvýší na 47% eh, eh, u Bulharska a 41% u Rumunska, ale to stále ještě nestačí. To bych eh, prostě mohla ty finanční prostředky poukazovat někomu přímo na účet. Otázkou je, čeho dosáhneme v rámci integraci Romů. Musíme našim voličům dát odpověď na tuto otázku. V tom tkví i smysl evropského rozpočtu a jeho plnění, že se z těchto fondů také něco dělá a, s tím, a tím něco dosáhne. Takže mm, není dobře, že komise není schopna k tomu něco říci. Tudíž, tudíž vás, vás srdečně prosím, abyste na tom ještě zapracovali, protože tyto informace potřebujeme. Není možné, abychom se vrátili do svých volebních obvodů a řekli, my mm, také nevíme, jak se s tím naložilo a čeho bylo dosaženo. A pak ještě další technickou, ale i politickou specifickou otázku. U zálohového financování můžete nám dát přehled o eh, vlastně věku těchto zálohových nebo zálohově financovaných projektů. My jsme zjistili, že víc než 20 těchto projektů je starších 6 let, to znamená, nebylo to ještě vyučtováno. Otázkou je, zdali po takto dlouhé době mají být projekt ještě financovány. To se netýká sociálního fondu. A pak vám musím ještě říci, že existuje strategie pro Romy. A co tato strategie obnáší, když ani v této věci nikdy nic nepředložíme. Bylo by důležité vědět, jaké jsou dosavadní výsledky z vašeho úhlu pohledu. Ehm, co přináší monitorování a hodnocení eh, těchto programů a co zamýšlí, co plánuje komise v rámci ex ante hodnocení národních strategií jednotlivých členských států a národních operačních programů. Co pro tuto skupinu plánujete? Čeho chcete dosáhnout? Nemůžeme přece voličům říci, Toto jsme vyplatili z evropského rozpočtu a nyní zaplatíme ještě jednou v Německu z vlastního rozpočtu na integraci Romů, protože nejsme sto dosáhnout lepších výsledků. To je problém, který nás velmi trápí. Je mi líto, že německý tisk zjevně úmyslně špatně pochopil um, výklad o eh, volném pohybu eh, eh, Evropské unie, nicméně je to pro nás citlivé téma a děkuji předem za odpověď. Děkuji. A nyní má slovo Jens Gaj. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat na něco podobného jako paní Gresle. Pana komisaře Andora bych se chtěl zeptat na vztah mezi přerušením eh, v těch zemích, kde je nejmenší míra čerpání a dosahování politických cílů. Kolegyně a kolegové, chceme-li být upřímní, tak si musíme také sami uvědomit a říci, co je prioritou parlamentu v jednotlivých členských zemích. Zatím prioritou výboru pro rozpočtovou kontrolu bylo eh, zákonné Eh, udílení prostředků. A já jsem již doprovázel řadu absolutorií a vždy jsem vyzýval komisi, aby přerušila programy tam, kdy, kde není možná zaručit zákonnost eh, poskytování prostředků ale když takovému to přerušení dojde, tak je samozřejmě spochybněno dosažení cíle, protože peníze se nedostanou tam, kam byly nasměřovány, protože nebyla zajištěná zákonnost, pak samozřejmě nelze naplnit ani ten politický cíl, který s tím financováním byl spojený. A já mám takové podezření, že to je řešení té záhady s tím nízkým čerpáním, o něž se zde hovořilo, například Bulharsko a Rumunsko. A teď si musíme položit otázku, co je pro nás důležitější. To, aby eh, prostředky byly poskytovány zákonně, pak eh, tak tomu dosud bylo, pak tedy hele, se nedosáhne toho cíle integrace Romů. A nebo to uděláme jinak, ale pak nám řekne komise, zatím jste vždy dbali na tom, aby to udělení prostředků bylo zákonné. Já to nechci stavět proti sobě. Paní Gresle, bohužel bez mikrofonu. Ano, já to říkám, není to v rozporu, ale měli bychom zvážit, o co nám jde. Pokud je toto kritika adresovaná komisi, jak to eh, formuluješ, tak oni jsou mezi dvěma mlínskými kameny, protože bude o to dosáhnout politické cíle, potom musíme tedy vzít na vědomí vyšší eh, chybovost, a nebo zde docházelo k špatnému řízení a pak se nedosáhne těch politických eh, cílů. Takže kdo chce komisi být, tak si nějaký klacek vždy najde. No to zase tak spravedlivé není. Ale Inge, prosím, nehledej rozpor tam, kde vlastně žádný není. Já bych rád poukázal na eventuální možné řešení. Jednou eh, nedávno jsem si telefonoval eh, s ministrem, eh, místním ministrem pro evropskou integraci a byl zrovna v Bukurešti a dojednával dohodu s Bárenském, Větnberském a Rumunskem, aby zvýšil kvalifikaci úředníků v souvislosti s čerpáním evropských prostředků. A já si myslím, že touto cestou bychom měli jít. Mě by zajímal názor pana Andora, co si myslí o tom vztahu mezi dosažením politických cílů a zákonnosti udělení prostředků, jaký je zde vzájemný vztah. A pokud je takový, že zde jsme, tak mezi dvěma uh, milínskými kameny, jak jsem to popsal, tak jakou cestu ven zde komise vidí? Děkuji. Já si právě říkám, zda ta specializace e, té diskuse závisí na tom, že jsme v roce 2014 a ne 12, ale nechám to e, jako otevřenou otázku. Nyní má slovo pan kolega Mulder. Děkuji, pane předsedo. Asi by se všichni chtěli zeptat na to, jak vypadá ta situace z Rumunie a Bulhary a jejich zastoupení na pracovním trhu, ale k tomu se tu nebudu vyjadřovat. Spíš mám několik obecných otázek. V první řadě si myslím, že oblast pro sociální zabezpečení, tak eh, tam byl uplatněn asi jeden z nejlepších systémů finančních oprav, tam jste v posledních letech eh, opravdu dobře zredukovali tu chybovost. Takže nyní eh, samozřejmě účetní dvor vypočítává chybovost, jak by to vypadalo, kdyby se započítala ta měra 25% z Rumunska, jak by to asi vypadalo podstatě takové narážky jsme slyšeli všude ze všech stran od generálních ředitelů ostatních zástupců komise, takže hodláte učinit něco proti účetnímu dvoru, pokud on to vypočítává takto, respektují oni mezinárodní pravidla, takže e, má otázka na komisi je tedy, vlastně co uděláte, pokud oni se opravdu odklánějí od těch mezinárodních pravidel při těch výpočtech? Za druhé, ano, těch ty 2%, to je taková magická hodnota. Pokud byste dosáhli pod dvojku, tak jste téměř eh, křištálově čistí. Ale nebylo by tedy možné nějak dosáhnout i právě té míry nižší než 2%? Paní Gresle? Já bych chtěla jenom vyjasnit, že Romům nepomůže, když peníze dostane nějaká neziskovka, která vůbec pro Romy nepracuje, nebo když je dostane někdo jiný, jiný a nebo když dojde k podvodům, nebo se stane něco jiného, proč komise zamrazí potom prostředky. A my máme pět programů pro Romy ve strukturálních fondech z roku 2012, kde byly zastavené prostředky. A já mohu jedině říci, že práce tohoto výboru nespočívá v tom, aspoň já jsem takto svoji činnost nechápala, bychom neustále hledali věci, které bychom mohli kritizovat. My zde máme co dočinit s opravdu závažnými věcmi a kladu si otázku, proč je to čerpání tak malé. A kdybych ho nějakým klackem byla, tak by vypadalo zbytě, ale myslím, že vypadá ještě docela veselé. Děkuji a nyní paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. byl tady určitý spor o tom, zda finanční opravy mají dopad či nikoli na navýšení chybovosti. Já bych řekla, po mém soudu, finanční oprava může pouze snížit chybovost, pokud se finanční prostředky vrátí od konečného příjemce. V případě těch plošných korektur nebo oprav, tak prostředky přicházejí eh, od vlády, aniž by byly eh, vybírány od příjemce. To znamená, že daňový poplatník vlastně hradí eh, ten účet dvakrát. Takže já si nemyslím, že finanční opravy mají nějaký dopad na chybovost pokud nepřicházejí od příjemců. V zemi jako Bulharsko a Rumunsko, kde máme určitě určité starosti ohledně míry uh, auditu a kontrol, tak bychom snad mohli implementovat přímější kontrolu když budeme předávat e, prostředky ze sociálního fondu, protože je prokázáno, že oni nemají tu úroveň, která by byla potřebná na implementaci těch e, kontrol. Děkuji vám. E, další přihlášky o slovo od členů nemám k dispozici, tak bych požádal pana komisaře o odpověď pokud chce. Pokud nikoli, může nám to dodat i písemně. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, chtěl bych se vyjádřit eh, k maximálnímu počtu vašich dotazů. V první řadě tedy ehm, bych chtěl říci, že je již rozhodně povzbuzdivé, když zaznamenáváme, že v podstatě uh, tu hodnotíte pozitivně, tu poměrně nízkou chybovost. Ono se nejedná jenom o ten konkrétní rok 2012, to zaznamenáváme i v několika posledních letech, a v těchto letech tedy, jak tedy interně naše generální ředitelství prostřednictvím svých výpočtů i hodnocení dvora tedy poukazovalo právě na tento postup a průběh. Nicméně je pravda, že právě tento konkrétní rok, který, o kterém tu jednáme, tedy rok 2012, to je tedy případ, kdy, jak pan člen účetního dvora poznamenal, byl postižen tedy i tím problémem s metodikou. Je to taková nová zkušenost a věřím tomu, že je tedy pochopitelné, že dochází k čemu dochází, vyvstává tu určitá diskuze a zatím tedy ještě nebyla úplně ukončena, nicméně rozhodně si ceníme toho, že účetní dvůr jasně předložil argumenty pro obhajobu jejich vlastní metodiky a to tedy mohlo vést k těm údajům, které nám byly předloženy. Z té diskuze také jasně zazněla jedna zkušen- skutečnost ohledně tohoto roku, tedy velká část, téměř tedy 40 z té chybovosti pochází z jedné země a to je právě tedy ten případ Rumunska. A ještě bych eh, chtěl zdůraznit jednu věc, že tedy i přes tu blízkost historickou i geografickou, tak země jsou rozlišné. Někdy je odůvodněné tedy, když Bulharsko a Rumunsko připočítáme do stejné klasifikační oblasti, eh, vzhledem k, tedy k tomu roku, kdy přistoupili do EU, ale například eh, vol, ta míra pro EPSO a míra eh, čerpání, tak tam už nespadají té míry čerpání nespadají do stejné kategorie. Tam je, řekněme, taková rychlež, větší rychlost eh, té míry čerpání a obáváme se, že nějaké přerušení nebo pozastavení v případě Bulharska i Rumunska by nemuselo být eh, pozitivní. Příjmy eh, do těchto zemí no, v případě Bulharska eh, dosahují nějakých 57,7%, v případě Rumunska 41%, a co se týče tedy míry čerpání, tak země, která je nejbližší Rumunsku, to je Slovensko s mírou 48, což i tak je zase e, poměrně nižší hodnota než evropský průměr. Musíme si také připomenout, že když toto období začínalo, tak i Řecko bylo zemí, která měla nízkou míru čerpání a byly tam i jiné potíže, což si vyžaduje zase vysoké investice, investice do času, do úsilí ze strany DG Employment, tak, aby se tedy eh, zlepšily ty míry čerpání a stejně tak i uh, samotná kvalita toho čerpání prostředků. Uh, a O čem tu tedy konkrétně hovoříme? Mám na mysli eh, vysokou míru spolupráce při proškolování zaměstnanců, jejich, navyšování jejich schopností, tedy konkrétně v těchto zemích, Rumunska a Bulharska, tam ta vysoká míra chybovosti je hodně napojena právě na to nedostatečné proškolení zaměstnanců, to, mm, někdy před rokem teprve nová vláda v zemi rozhodla, že tedy zavede um, i určité zjednodušovací postupy, co se týče organizace práce. A jsou tam i jiné oblasti, které postihují kvalitu, kvalitu práce zaměstnanců. Kvalitní zaměstnanci ti jsou naprosto nezbytní proto, aby se činili pokroky. Samozřejmě, že eh, je budeme povzbuzovat eh, proto, aby činili pokroky, ale rozhodně se s tím nespokojíme. Poskytujeme jim poradenství a uvidíme tedy, jaké konkrétní výsledky tato země, s jakými výsledky přijde případě některých zemí, které jsem zmínil, není to jenom Rumunsko a Bulharsko, ale také případ Slovenska a také bych měl zmínit další země, Maďarsko, Česká republika, kde implementace evropského rámce pro tu národní strategii pro Romy bude velice zásadní v nadcházejících letech. A já chápu, že jsou tu silné, je tu silné volání potom, aby z toho vzešly konkrétní výsledky. Nicméně my jsme vypracovali tedy společně s komisařkou Redingovou tento evropský přístup a to je taková dlouhodobá politika. Rozhodně neočekáváme, že každoročně tu budou pozitivní výsledky. My si uvědomujeme, že to vyžaduje dlouhodobé investice, a také, že to není jenom otázka finančních prostředků. Je tedy důležité, abychom začali rozvíjet tuto strategii tím, že si v první řadě uděláme pořádek v tom, jaké byly ty předchozí výdaje na předchozí programy pro Romy. To byly programy do roku 2010 prostřednictvím tedy té práce jedné pracovní skupiny. A tady výsledkem to zhodnocení bylo, že i Evropský sociální fond v tomto bude muset hrát důležitou roli. Nicméně ten evropský, ta Evropská rámcová strategie z roku 2011 se následně vlastně proměnila v roce 2011 do národních strategií a její implementace tedy spadá částečně na národní vlády, ale také závisí na práci celé řady um, z eh, organizací a také městských zastupitelství a podobně, takže by tam měla být ta spolupráce mezi vládami, nejrůznějšími organizacemi, združeními a zastupitelstvími. Takže probíhají v těchto zemích různé programy, konference, do, které, do kterých se zapojují ministři, členové vlády, ale také zástupci z těch nižších úrovní zprávy. Já jsem byl v říjnu v Maďarsku, předtím také v Bulharsku a v Rumunsku a navštívil jsem také Košice na východě Slovenska společně s panem komisařem Ševčovičem a tam se prokázalo, že v těchto zemích si všichni jasně uvědomují, že se jedná o evropskou prioritu a přejeme si tedy zajistit, aby tedy eh, tam existovala opravdová podpora, ale zároveň i určitý natlak, který povede k dobrým výsledkům. Důležité je také být v kontaktu s mezinárodními organizacemi, včetně Světové banky, Rady Evropy, protože je důležité, aby všichni tito aktéři, kteří mají nějaký dopad na ty integrační programy v východní Evropě, nejen v zemích Evropské unie, ale i za hranicemi Evropské unie, tak v podstatě, aby všechny následovaly ty stejné cíle a zhodovali se na nich. Tak eh, bych rád zmínil filantropa George Sorose nebo Norský fond, který také spolupracuje, financuje romskou integraci. Ale rozhodně ani jeden z nich nevyřeší tento problém ze dne na den. Je to otázka, která má rozsáhlou dimenzi, je komplexní, týká se bydlení, vzdělávání, výchovy a pak je tam také ta oblast diskriminace, to všechno si uvědomujeme a nespadá to jenom pod jednoho komisaře, spadá to i do portfolia paní Redingové, je to otázka základních práv, je třeba tedy zajistit, aby zde nebyla žádná diskriminace a je to tedy uh, ještě dlouhá cesta, než se dočkáme nějakých hmatatelných výsledků a je třeba vykonat opravdu velké úsilí. Zároveň ale zaznamenáváme i, že někteří Romové, podobně jako každý jiný evropský občan, si nyní užívají práva na volný pohyb a chtějí toho tedy maximálně využít pokud tedy eh, uznají, že jejich podmínky, životní podmínky v zemi původu nejsou dobré a jinde by mohly být lepší, a, a tedy hledají lepší živobytí jinde. S tím tady jsou napojeny určité potíže, co se týče tedy těch cílových zemích, ale i tak eh, tedy povzbuzujeme určitá úsilí, které vykonávají třeba nejrůznější zastupitelství, využívají nejrůznějších prostředků, fondu na to, aby zlepšili situaci ve školách, bydlení, zaměstnanost těchto obyvatel, zkrátka všechno to, co může vyřešit tyto problémy. My s nimi spolupracujeme a poskytujeme jim nezbytnou podporu v tomto úsilí ale samozřejmě, že tu největší část úsilí tu musí vynaložit ty, řekněme, zdrojové země, to jsou tedy ty země, jejich seznam jsem tu vyčetl, odkud pochází nebo kde žije největší počet romského obyvatelstva v Evropské unii. Stále tedy ještě třeba učinit mnohé, aby se zlepšila ta slabá veřejná zpráva, aby přinesla hospodářskou prosperitu všem regionu, zejména těm, kde tedy žije většina toho romského obyvatelstva. A to by byl rozhodně ten správný základ pro lepší integraci. Takže se nejedná jenom o vynakládání prostředku, ale spíš o to vynakládat je řádně, správně, aby se ty obecné podmínky vylepšily. Další záležitost, která tu zazněla, konkrétně to zmínil pan Piper, ohledně nezaměstnanosti mladých a o programu pro záruky pro mladé. Já opravdu doufám, že toto byl koncept, který jsme v danou dobu jasně objasnili. Nyníž většina těch zúčastněných stran to vnímá jasně, že tedy ta záruka pro mladé není ničím okamžitým a není to okamžitá záruka pro pracovní místo. Využíváme tam dobré příklady Rakouska a Finska. Spíš je to záležitost pro omezení té délky nezaměstnanosti mladých. To znamená, mladí do 25 let eh, obdrží nějaké možnosti na proškolování, Eh, stáže do čtyř měsíců po té, co opustí eh, školu, anebo se stanou nezaměstnanými. Takže zase ono to není jenom o utrácení peněz, ale o vylepšování těch kapacit eh, postižených členských států. A proto hned po loňském únoru, kdy tedy rada ministrů došla k té dohodě o záruce pro mladé a byl oznámen ten nový finanční nástroj s 6 miliardami eur, tak hned tehdy jsme zahájili proces, prostřednictvím kterého se mělo zajistit, že um, veřejné služby pro zaměstnanost v členských státech měly spolupracovat a to na základě tedy těch nejlepších dostupných příkladů. Na úvodu se do toho pustili čtyři členské státy. V Berlínu se setkalo Německo, Rakousko, Švédsko a Francie, tedy zástupci jejich veřejných služeb a nyní je to již taková celoevropská síť pro spolupráci. Mám, i Evropská komise přispěla konkrétními návrhy, tak aby se zajistil ten správný transfer know-how, v těch zemích, kde tedy uplatňují tu záruku pro mladé nebo něco podobného, tak aby se to předávalo dál do zemím, kde ta situace je opravdu závažná, ne dramatická. A proč říkám dramatická? Ono to není jednoduché. Ehm, my nemůžeme říct jenom, že by nevynakládali dobře s evropskými prostředky. Ehm, třeba ehm, v jasné jasná slabá místa jsou tady v Řecku nebo třeba ve Španělsku je tento problém závažný. O, to se často zmiňuje, nicméně je třeba zdůraznit, že ta cesta směrem k implementaci záruky pro mladé um, si vyžádá celou řadu reform, nejenom to, co jsem již zmínil, tedy v oblasti těch veřejných služeb pro zaměstnanost, ale také oblast školení, která by měla zajistit tu zaměstnavatelnost v té pozdější fázi. A ten implementační program pro záruku mladých eh, ze strany komise v podstatě povzbuzuje všechny země, které jsou zapojeny do iniciativy mají tedy k dispozici implementační plány, operační programy, které jsou všechny nezbytné pro to, aby bylo jasné, jaké využívat tedy zdroje z evropských prostředků. A my doufáme, že ta úzká spolupráce mezi službami generálního ředitelství pro zaměstnanost a mezi členskými státy zajistí to, že tedy ve spolupráci s Evropským sociálním fondem, to čerpání i kvalita čerpání z toho nového fondu bude na vysoké úrovni, což je ostatně priorita, a to nejenom pro nás, pro tuto konkrétní oblast. V Berlínu, v Paříži proběhla opravdu kvalitní eh, setkání na vysoké úrovni, kde tedy i premiéři, šéfové vlád o tom hovořili, proto je jasné, že je to prioritní. A projednávaly se tam tedy i ty finanční aspekty implementace té, toho programu záruky mládeže. Je důležité, aby si mladí lidé, aby měli určitou podporu při hledání práce, ve chvíli, kdy se eh, registrují, aby se i účastnili těch nejrůznějších aktivit, aby viděli, že tedy Evropská unie pro ně v této oblasti něco dělá. Musíme v této oblasti něco udělat. A já si myslím, že ty pokyny pro zaměstnanost jasně objasňují mandát pro Evropskou komisi. Máme tu strategii 2020, a to není jediný dokument eh, komise, v podstatě je to takový závazek pro všechny členské státy a tam je tedy jasně vše popsáno, tedy veškeré ty závazky a povinnosti, nejen pro členské státy, ale pro celou Evropskou unii jako takovou. A k dispozici pak existují i příslušná ustanovení smlouvy. Pak eh, otázka evropského semestru a toho správného řízení. To je mechanismus, který vlastně tyto cíle proměňuje v konkrétní opatření a umožňuje spolupráci mezi evropskými institucemi a členskými státy. Je tam taková určitá interakce mezi těmi reformními programy, mezi tím, co probíhá na národní úrovni a na evropské úrovni a zase by to mělo jít cestou tady k podpoře dynamiky. Míra zaměstnanosti v členských státech nemůže být nemůže dosáhnout té hodnoty, která byla stanovena v, v rámci agendy 2020 bez řádného programu. Takže zase tady je nezbytná spolupráce, přejeme si dosáhnout pokroku i v této oblasti. Některá z těch opatření eh, mohou vést cestou k takovému genderově pozitivnějšímu prostředí a tady k tomu zase může přispět Evropský sociální fond. Máme proto dobré příklady i v celé řadě zemí. I uh, eh, wonder what exactly uh, still should be Dovolte, abych ještě řekl, že spatřujeme určité problémy a pak o nich diskutujeme s členskými státy nebo členy parlamentu. A chci, chci ještě jednou uh, zdůraznit, že zkoumáme konkrétní případy bez generalizace. Zejména pokud jde o eh, ty první roky tohoto finančního období, o němž stále ještě diskutujeme. To se týká i Evropského sociálního fondu a tam byly určité starosti nejenom ohledně zákonnosti, ale také o rychlosti eh, implementace zejména e, díky vynikajícímu výkonu v posledním roce, o čemž jsem hovořil už v úvodu. To není až tak rozsáhlý problém, jak se někdy jeví výbít. 65 bylo vyplaceno za období 2007 až 2013 a to je považováno za dobrou rychlost. Došlo k výraznému zlepšení v této oblasti ve srovnání s eh, obdobím 2008 až 2009, ale musíme také brát v potaz, že v té době eh, došlo k nejhlubší eh, recesi poválečného období, což nutně ovlivnilo využívání evropských fondů a muselo dojít také k reprogramování některých fondů a k tomu tomu došlo také v roce 2012, kdy v osmi členských e, státech e, došlo k takovémuto reprogramování země v důvodu, nebo z důvodu zavedení oné záruky pro mládež. Ale opět chci říci, že e, v těchto letech ani reprogramování, ani velmi přísné kontroly nezabránili uh, mír, míře čerpání. A to je, myslím, správná cesta vpřed. Členové se ptali na důvěru do budoucnosti nebo optimismus. Myslím, že tento přístup by vaši víru v budoucnost posílit měl. O některých problémech a nesrovnalostech jsme tady už hovořili a některé tedy e, pramení e, ze situace v takzvaných nových členských státech. Ten první cyklus využívání evropských fondů byl započat bez hrubších eh, zkušeností a eh, znalostí všech aspektů této věci. A z toho si můžeme všichni vzít ponaučení, zejména ty příslušné členské státy, ale my skutečně těsně Spolupracujeme s účetním dvorem a s parlamentem ve, snahe, ve snaze zajistit, že to, co má být zlepšeno, zlepšeno i bude, eh, samozřejmě s přihlédnutím ke všem těm zkušenostem a znalostem. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní se nám ještě hlásí eh, za výbor Ines Ayala Senda a pak paní kolegyně Gressl. Bitte, Ines. Prosím, Ines, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Andore, je mi líto, že jsem nemohla být přítomna po celou dobu, ale měla jsem skupinu hostů, jimž jsem se musela věnovat, ale část eh, vašeho projevu jsem si vyslechla a proto mám několik dotazů. Například, mohl byste nám říci, jak to vidíte dnes. Rok 2014 eh, byl již započat, takže jak stojíte k výsledkům eh, roku 2012? Jak to vidíte? Máme tady část eh, kontroly za rok 2012 a nás samozřejmě zajímají i výsledky a vaše odpovědnost za tyto výsledky. Jak to vyhlíží z výsledky Evropského sociálního fondu, zejména pokud jde o stav zaměstnanosti? To je první otázka. A za druhé, eh, do jaké míry byla zohledněna krize, protože tam jsou mandáty poněkud rozporuplné. Máme zde potíže s určitými španělskými programy, kdy Evropský soudní eh, pardon, Evropský účetní dvůr konstatoval, že podmínky nemohly být splněny, ty uložené podmínky, například zachování určitého pracovního místa, které bylo vytvořeno z fondu. A chtěla jsem se vás zeptat, zda ve chvíli, kdy tedy docházelo k té adaptaci na krizi, tak co ten Evropský sociální fond proto udělal? A nyní otázka mikropodniku. Podle vašeho názoru ohledně těch programů, které již skončily, a konkrétně o roce 2012, Jaký byl tedy záměr ve vašem generálním ředitelství, co se týče financování těch mikropodniků a těch nejzranitelnějších Vím, že jste tam odblokovali nějaké prostředky pro malé a střední podniky, ale konkrétně tedy pro ty mikropodniky, jaký to mohl mít pro ně dopad. A nyní na závěr ve vztahu k budoucnosti tady tedy se začal používat ten nástroj, ty neto finanční opravy je to, řekněme, takový krutý nástroj a vy říkáte, že je třeba proto proškolovat zaměstnance, úředníky, kteří to budou muset uplatňovat, nejen tady samotní politici, budou muset uplatňovat to nové programování. Takže bych se chtěla zeptat, do jaké míry se obáváte, že uplatňování tohoto nového mechanismu, tedy ty neto finanční opravy byly opravdu řádně pochopeny do hloubky, a že si všichni uvědomují i te, to riziko, které sebou přinášejí ve chvíli, kdy tady již budujeme ty nové eh, programy. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Gresle. Děkuji vám. Pane komisaři, vy jste nám zde dal takový rozsáhlý přehled toho, co se všechno dělá pro integraci Romů od Světové banky až po pana Soroše. A vy jste opravdu ten, kdo má k dispozici největší množství fondů. Já myslím si, že nepotřebujeme všechny ty ostatní pro to, abychom sami něco mohli udělat. To, co jsme prováděli se Světovou eh, bankou, to byl pilotní eh, projekt v oblasti mikroúvěrů, který řídilo eh, generální ředitelství REGI a to opravdu nedopadlo moc dobře. Takže pokud by takto měla spolupráce se Světovou bankou pokračovat, tak to nevidím moc růžově. Když se podívám na výsledky závěrečné konference o strategii pro Romy, jste sám říkal, že strategie vznikla v roce 2010, nikoli 11, teď jsou národní strategie z roku 2012 a teď jsou na vině jednotlivé obce a občanská společnost, že se nic neděje. Víte, já si myslím, že otázka je, s jakou e, mírou vůle to komise opravdu prosazuje. My nemáme volný pohyb osob teprve od roku 2014. K velkým přistěhovalackým vlnám z některých zemí už přišlo, došlo před rokem 2014. Například do Německa z Rumunska přišlo každý rok na 100 000 osob a z Bulharska na 50 tisíc osob. A to jsou číslo za rok 2013, kdy ten volný pohyb pracovníků ještě neplatil. Pak eh, máme například eh, slovenské Romy, kteří přijíždějí do Německa, aby tam žebrali. Například v mém volebním okrsku jsou takovéto případy, kdy katolická i evangelická církev se snaží starat o ty lidi na místě. Oni tam zůstávají dva až šest týdnů, přespávají v autech, žebrají a pak se zase vracejí. A my nemůžeme nechat eh, osamocené obce s tímto problémem. A ono se to zlepší jenom tehdy, pokud se postaráme o zlepšenou integraci Romů a dalších menšin v jednotlivých zemích. A to je také smysl tohoto fondu. A je to opravdu palčina, palčivá otázka. Nestačí, když řeknu obcím, musíte prostě zjišťovat, zda ty lidé tam jsou déle než tři měsíce, zda mají, nemají nároky, musíte je prostě poslat pryč. Potřebujeme celou lavinu reform a můžeme je očekávat, jak dopadne e, výsledek e, Evropského soudního dvora. Ono to nebude jako blesk čistého nebe. A já si myslím, že vy byste zde měli věrohodně ukázat, které jsou tři nejúspěšnější projekty v souvislosti s Romy, které jste viděli a co z toho chcete takzvaně převzít do sériové výroby, aby v jednotlivých státech se dostavil ten potřebný úspěch. Já jsem to ze vašich slov eh, neviděla. Otáz, je to otázka diskriminace a základní problém je také v tom, že v některých státech vlády Romům ty peníze prostě vůbec ani dát nechtějí, protože se bojí většinového obyvatelstva, ale to také tak to nejde. Nejde, abychom takto nechali fungovat diskriminaci. V případě bych navrhovala, abychom opravdu poukázali na ty, kde se to tak děje. A já bych se vrátila k číslům za rok 2012 u Bulharska bylo čerpání z ESF pod 10% na konci roku 2012. Já jsem se na to ptala k pana komisaře Hána a komise na straně 42 v dotazníku pana Hána poskytla odpověď, pokud si to tam chcete někdo najít a tam opravdu čerpání prostředků, to číslo je pro mě naprosto šokující. A když mluvíme o tomto roce, tak si myslím, že byste nám měli říci, co se konkrétně udělalo. Děkuji. Děkuji vám. Paní kolegyně Inge gresle zde nyní velice intenzivně poukázala na tuto otázku. Jistě i úkolem našeho výboru je klást otázku, zda je zaručená účinnost použitých prostředků a v souvislosti s politickou diskusí zde to je otázka, když se alokují prostředky pro strategii týkající se Romů, zda tato strategie dosáhla také náležitých výsledků. Vy jste hovořili o tom eh, rizikově naloženém přístupu při hodnocení chybivosti a my zde diskutujeme také o vyšší orientaci na výsledek takže to není teď eh, výrok pouze jedné poslankyně, ale je to vlastně názor, který vyjádřila většina frakcí v Evropském parlamentu, že si přejeme vidět konkrétní výsledky. Pan kolega Píper se ještě hlásí o slovo, je zpravodaj. Než mu udělím slovo, tak jako předseda bych eh, si dovolil také, pane komisaři, položit ještě jednu otázku. A sice my zde máme speciální zprávu Evropského účetního dvora, kterou jsme projednávali a týkala se účinnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A zde se jasně ukázalo, že eh, ten efekt je eh, takový všezahrnující a mě by zajímalo, zda jste v komisi z toho také vyšlo při, vyšly při eh, navrhování změn v souvislosti s tímto fondem. Ale nyní bych dal slovo panu kolegu Piprovi, který je zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ocitoval předsedu Evropského parlamentu, i když tak nečiním často, tak dnes bych to rád udělal cituji z dnešních novin, kde říká, když jsem byl malý chlapec, tak jsem si také myslel, že budeme Spojené státy evropské, ale po 20 letech v Evropském parlamentu vím, že členské státy, národní státy zůstávají a to je tak dobře. Takže to říká ten hlavní kandidát sociálních demokratů a pokud vím, tak i vy máte náklonost k této politické skupině. A já bych rád ještě jednou řekl to, co vy jste zde naznačil, vašim stanoviskům k rodinné politice, k, k minimálním důchodům, k minimálním mzdě. To, co se děje v rámci evropského semestru, definice předpokladů pro samostatnou činnost. To jsou věci, kde celá řada lidí řekne, Prosím vás, eh, do toho by se Evropa neměla plést, zaměřme se na jiné záležitosti, kde máme evropské kapacity a pak bychom měli větší kapacity na kontrolu. A já zde opravdu vědomě uvádím tuto souvislost. Bohužel jste, pane komisaři, nereagoval na téma spolehlivost členských států. Komise jako taková, a já jsem citoval z její zprávy sáhle definovala určité nedostatky na straně členských států a těch jejich auditních orgánů. A tak já bych se ještě jednou zeptal konkrétně, z čeho pramení váš optimismus? Vy kontrolujete eh, prohlášení o výdajích u jednotlivých programů, no, snad ze 100%, to je tedy to, kde členské státy uvádí, kolik chtějí utratit a kde potom ale vstupujete jako Evropská komise do těch programů až po ty konec, konečné příjemce. A nebo ta důvěra vůči členským státům je založená pouze na prohlášeních členských států o výdajích. Víte, pro mě je to zatím příliš málo. Vy jste na toto téma nereagoval jediným slovem a mě by zajímalo, jak vy vidíte svůj vztah členským státům v souvislosti se spolehlivostí údajů, které poskytují? Děkuji. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že čas ubíhá, bych vás, pane komisaři, nyní požádal o odpověď, ale pak už budeme muset tento bod uzavřít. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, A dovolte, abych začal otázkou paní Ayali Send. Zdali bereme v potaz krizi. Samozřejmě, já jsem již odkazoval na některé potíže, pokud jde o dopad krize na eh, programování a reprogramování a řízení. A to mi dovoluje také zdůraznit to, co je vlastně podstatou využívání Evropského sociálního fondu na podporu zaměstnanosti. Jak víte, když se koná zasedání, tak klíčová otázka zachování zaměstnanosti je otázka poptávky a ta poptávka není až tak e, e, v rukou komise. Je, musí tady být rovnováha mezi poptávkou a nabídkou a to je v rukou vlád členských států to znamená, záleží na tom, jak, do jaké míry kontrolují své finance, ale v měnové unii s velmi koordinovanými fiskálními pravidly je limitovaná možnost kontrolovat nebo řídit otázku poptávky. A to samozřejmě má dopad na nezaměstnanost nebo zaměstnanost v době recese. Ale to neznamená, že v době recese není zapotřebí podporovat tu stranu poptávky a nabídky, tak abychom zajistili, že pracovní síly eh, v členských státech se připraví na další koloběh konjunkturálního cyklu, kdy budou eh, požadovány další nebo nové dovednosti. A proto musíme zajistit, aby kapacita podnikatelských subjektů byla zachována. Také mikropodniky eh, profitovaly z Evropského sociálního fondu. Kromě toho, že měli ještě samostatný fond v této oblasti, navíc. Eh, k, pokud je o konkrétní data, v této chvíli je to obtížné je poskytnout. My učiníme vše, co je v našich silách, abychom eh, přehled zpracovali co nejdříve, ale je zde mnoho ještě probíhajících aktivit, které lze stěží shrnout eh, v této chvíli. Ale jasné je, že některé jsou v experimentální fázi, jiné programy jsou už vyzrálé jde tedy o využívání Evropského sociálního fondu ze strany eh, malých a mikropodniků. Někdy vidíme určité váhání ze strany těchto subjektů, je tady určité finanční riziko a to by mělo být sdíleno eh, více subjekty a také zainteresovanými stranami, to jest vládními agenturami a příjemci samotnými. Takže my sledujeme, monitorujeme i tuto oblast, protože dobře víme, že eh, podnikatelský sektor je důležitý pro ekonomickou prosperitu. Jak posuzujeme spolehlivost informací, které máme? Jde o to, že jsme spolupracovali se členskými státy, které mají své vlastní eh, procesy audit států, ale máme také, i my máme naše vlastní a naše vlastní chybovost, jak je uvedena ve výroční zprávě, byla, vychází z informací poskytnutých členských států a ta chybovost vyčíslená se velmi blíží té chybovosti, kterou zaznamenáváme již poslední tři roky. Takže tato těsná spolupráce a konzistentnost mezi členskými státy, komisí a e, výsledky účetního dvora e, nám e, skýtají určité uklidnění o tom, že údaje poskytované členskými státy jsou spolehlivé a věrohodné. Samozřejmě v případě otázek věnujeme zvláštní pozornost mm, této věci případ od případu. Pokud je o paní Gresle a otázku Romu, opět obávám se, že potřebujeme aktéry typu pana Šoroše a dalších, jak jsem už uvedl v předchozí odpovědi. Jde o to, že Evropská unie má pouze rámcovou strategii, národní strategie jako takové jsou v rukou členských států které je implementují. My je monitorujeme, my také posuzujeme výsledky a je také pravdou, že určité druhy činností, například v oblasti vzdělávání a především v oblasti vzdělávání, nejsou nutně a vždy způsobilé pro získávání eh, eh, evropské finanční pomoci tyto jiné zdroje někdy mohou být e, příhodnější, ale musíme s nimi spolupracovat, abychom zajistili, že například budování kapacit anebo vzdělávací aktivity skutečně proběhnou eh, eh, a zasáhnou tyto země. My budeme mít začátkem dubna summit o romské otázce eh, před zahájením parlamentní kampaně nebo volebního období. Samozřejmě jste vítáni, abyste se tohoto summitu zúčastnili. Ten summit bude zkoumat různé otázky implementace strategií a Zaměří se především na vzdělávání a desegregaci v oblasti eh, vzdělávání. Toto bude velmi důležitá věc a oblast, kde musíme zaznamenat eh, pokroku a kde potřebujeme také investiční činnost a víme, že eh, pouze investice mohou přivodit určité žádoucí výsledky. Pokud jde o otázku pana předsedy, domnívám se, že ta různá hodnocení, včetně hodnocení eh, účetního dvora o EGF, eh, napomohli k eh, vytvoření kompletního obrázku a úplného posouzení dopadu tohoto fondu Solidarity ve velmi těžkých časech. Ukázalo se, že velmi značný počet těchto pracovníků podporovaných EGF eh, nalezlo nová pracovní místa, dokonce v dobách, kdy jejich země procházely recesí. Te- tehdy jsme zjistili, že polovina dotčených eh, pracovníků měla možnost nastoupit na nová pracovní místa a za takovýchto okolností to musíme skutečně považovat za dobrý výsledek. Eh, jsme tedy optimisté, že ten nový Evropský globalizační fond i na nové období um, bude vycházet ze všech dosavadních eh, zjištění a nálezů. My ten postup ještě zrychlíme, i když to zůstane mimo rozpočtovou mimo rozpočtovým eh, pružným nástrojem. Je to ale velmi užitečný nástroj, který pomohl velkému počtu pracovníků, pracovníků již nyní. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Přeje si pan zpravodaj závěrem ještě slovo? Ne. Thank you very much. Takže děkuji. Uh, Děkuji, že jste nás navštívil a budeme o tom ještě diskutovat. My si vážíme vašeho pozvání na zmíněný summit o Romech. Víte už, kdy proběhne 6. února. Pokud nám jako výboru pošlete pozvánku, tak eh, já eh, ji postoupím pak příslušným koordinátorům skupiny. Děkuji. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou děkujeme panu komisaři Andorovi, že odpovídal na naše otázky a děkujeme také za tu dnešní intenzivní diskuzi. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. A to je udělení absolutoria agenturám. Zástupci agentury, agentur, kteří už přišli mezi nás, jsou srdečně vítáni a dovolte mi, abych také srdečně e, přivítal pana zpravodaje, tím je Petry Savarma. Za Evropský účetní dvůr je zde Pietro Russo a budeme postupovat jako v uplynulých letech. To tedy znamená, že nejprve dostane slovo člen účetního dvora, pán Petro Ruso. Prosím, máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, velice si vážím této příležitosti, že můžu výboru pro rozpočtovou kontrolu představit uh, absolutorium za rok 2012 evropským agenturám. Jak všichni velice dobře víte, existuje velký rozdíl mezi relativně nízkým finančním rizikem napojeným na evropské agentury a, na, a mezi decentralizovanými orgány, které dohromady představují nějakých 1,5 evropského rozpočtu a mezi rizikem, které na sobě nesou tyto orgány vzhledem k jejich významným a řekněme i citlivým misím a jejich veřejné expozici. Na úvod bych chtěl stročně připomenout mandát účetního dvora a pak eh, představím také přístup eh, v průběhu auditu a výsledky auditu z roku 2012 a také zmíním nějak nadcházející vývoj. Podle článku 287 smlouvy o fungování Evropské unie Účetní dvůr kombinuje, a, a, audit účetního dvora kombinuje finanční audit a důvěryhodnost e, finančních e, výkazů a rozpočtových účtů a plnění a, a zákonnost a a správnost všech transakcí. V rámci eh, tohoto rámce eh, účetní dvůr pak agenturám poskytuje specifickou výroční zprávu, kde zahrnuje různá stanoviska týkající se jak účtu, tak i těch transakcí. Eh, práce na auditu a analýza rozpočtu, to vše může vést k samozřejmě k poznatkům ohledně kvality finančního řízení. Kurt, eh, ten soudní dvůr samozřejmě vylepšuje své audity a že vylepšil v roce 2012. Tehdy došlo k určitému zlepšení toho zajištění v průběhu auditu ohledně poskytovaných informací a poskytovali i parlamentu. Navyšuje se také počet auditovaných agentur. V roce 2012 auditové práce zahrnuly 70 misí a celou řadu výkazů o předběžném zjištění. Účetní dvůr také vytvořil 40 specifických výročních zpráv, včetně 80 stanovisek ohledně 40 decentralizovaných orgánů. A zlepšili jsme také naši metodiku práce, snažili jsme si poskytnout takové komplexnější informace a poskytujeme je parlamentu. Co se týče zavedené práce na statistikách. Tady samozřejmě e, používáme určité vzorky, co se týče transakcí. A tento statistický přístup je kombinován také s analýzou rizik kdy se snažíme získat tedy nějaký reprezentativní vzorek, který zahrnuje tedy, eh, nebo zastupuje to, tu určitou rizikovou oblast. No a jaká byla zjištění? Účetní dvůr eh, eh, se vyjádřil k pěti okruhům, což je důvěryhodnost účtů, zákonnost, správnost transakcí, vnitřní kontroly, provádění rozpočtu a pak ještě další vyjádření. Uh, Navíc jsme připravili i takovou následnou tabulku, eh, tedy měli jsme dispozici tabulku pro srovnání s předchozím eh, rokem. To zase podpořilo ten eh, nezbytný monitorovací proces kontroly nad těmito agenturami a samozřejmě zase Evropský parlament následně tedy poskytuje absolutorium. A v neposlední řadě soudní účetní dvůr připravil také zhrnutí výsledků těch auditů za rok 2012 ohledně agentur. Toto zhrnutí bylo rozesláno příslušným orgánům a je zveřejněno na webových stránkách. No a jaké jsou tedy ty hlavní výsledky auditu za rok 2012? V roce 2012 40 agentur, nebo konkrétně tedy 39 agentur plus jeden penzijní fond Europolu byly podrobeny auditu. Když to srovnáme, tak v roce 2011 jich bylo 39 a v roce 2010 32. Dvůr došel k závěru, že všech 40 eh, eh, tedy těchto eh, auditů a příslušných tedy hodnocených účtů byly v pořádku, co se týče tedy podstaty uh, a e, co se týče transakcí, e, tady z těch 40 auditovaných orgánů 38 bylo v pořádku. E, co se týče možných účinků na kvalitu toho vypracovaného stanoviska, konzultovali jsme také Evropský institut pro inovace a ne, tady byl při určitý problém tedy s Evropským institutem pro inovace a technologie v, Budu, v Budapešti. A nedostatečné zhodnocení pak bylo také pro Frontex ve Varšavě, tady tedy e, účetní dvůr vypracoval své stanovisko a mm, dal tam, sepsal tam také i možné hodnocení účinku této, dopadu této skutečnosti. Nezměněná hodnocení auditu pro velkou většinu těch agentur, ale neznamenají, že by tam nedošlo k nějaké chybě, nebo tam nejsou nějaká slabá místa. Uh, nicméně stále se udržujeme na té úrovni 2% rozpočtu. Vždy existuje určitý prostor pro vylepšení. Účetní dvůr um, vypracoval 123 uh, komentářů ohledně různých oblastí, které se týkají těchto dvou zmíněných agentur. Většina z nich eh, se týká tedy eh, rozpočtu agentur, jeho implementace a interních konto, kontrol. A pro mnohé z agentur, eh, u mnohých z agentur tam dvůr zaznamenal, že dochází i k převádění prostředků, ale již ne tolik jako v minulosti. A e, za rok 2012 jsme také zanalizovali ty důvody, které vedly k převádění prostředků a to detailnějším způsobem, abychom rozlišili tedy to, co vyplynulo z nějakých e, nedostatečných plánovacích postupů a ty, které tedy jsou tak nějak mimo kontrolu agentur. A co se týče určitého výhledu do budoucnosti, um, Můžu říci, že dvůr vítá tu zprávu o pokroku i tu cestovní mapu a společný přístup ohledně decentralizovaných agentur, který vypracovala Evropská komise v prosinci 2013. Mnoho těch prvků zmíněných v těchto dokumentech, v těch se zhodujeme, jsou v mnohem velice v souladu s hodnocením eh, účetního dvora. Další eh, výzvou, která stojí před námi, je implementace nového rámcového finančního nařízení pro agentury, které vstoupilo v platnost na začátku roku. Zahrnuje celou řadu ustanovení, které by měly vylepšit vylepšit a posílit finanční řízení agentur. Pokroková zpráva komise ohledně implementace společného přístupu zdůraznila některé uh, přínosy, co se týče koordinace interních auditů a řádné řízení těch víceletých plánů pro agent, aktivit agentur. Účetní dvůr také vítá vývoj, kterého bylo e, dosaženo e, na přípravě finančního roku 2014 asi největší novinkou tady je implementace článku 208 finančního nařízení, kde se zmiňuje, zmiňuje nezávislé externí audity u těch důvěryhodných agentur. A my eh, doufáme, že i toto nové ustanovení bude opravdovou přidanou hodnotu v celém auditním procesu a že povede k vysoké míře důvěryhodnosti evropských institucí a vyhneme se další duplikaci práce. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji. vám za úvodní zprávu účetního dvora a nyní má slovo pan zpravodaj. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. úctihodný zástupce účetního dvora a agentur. Já jsem poctěn, že jsem zpravodajem pro udělení absolutoria agenturám za rok 2012, protože je to důležité, je to skutečně důležité. Jde o finanční prostředky daňových poplatníků a o jejich peníze a ještě jednou opakuji, jde o jejich peníze a eh, je to také o transparentnosti a eh, dobré zprávě eh, v agenturách. Měl jsem za to, že nejlépe využijí časový limit, který mám tím, že se pustím hned do tří jednotlivých kategorií a tudíž budu pokládat otázky na tři agentury nebo čtyři agentury. Za prvé koordinační agentuře, síťové agentuře a pak třem individuálním agenturám a nakonec pak účetnímu dvoru. Za prvé bych se chtěl zeptat sítě agentů, to znamená eh, Evropské agentury pro železnice RA, zdali byste nám mohli jmenovat, které jsou podle vás tři nejdůležitější eh, hlediska udělení absolutoria podle vašeho mínění a stručně je analyzovat na jednotlivé agentury EIT, tedy Evropské inovační a technologické, eh, technologický institut. Tady jde o eh, legalitě podkladových transakcí. Potřebujeme vědět eh, mnohem více a mnohem podrobněji, eh, co se přesně událo v roce 2012 a eh, v předchozích letech, zejména 2010 a 2011, ale především v roce 2012, když jste zjistili, že v mnoha případech granty týkající se eh, roku 2012 vycházely z nesprávných hodnocení ex ante. Jak eh, jste se dozvěděli o chybách a jak bylo přijato rozhodnutí o eh, doplňujícím hodnocení a jaké rozhodnutí pak přijali jednotliví auditoři? A ve světle toho všeho, co se stalo, protože na to si zasloužíme odpověď, proč jste nechali místo interního auditora neobsazené po celý rok 2013, po té, co se stalo v roce 2012. A pak agentura Frontex. Tady došlo k určitému Eh, názorovému rozdílu. Frontex obvykle nepožaduje podkladové materiály, aby ověřili výdaje požadované eh, příjemci, ale já potřebuji vědět, proč Frontex nepovaž, nepožaduje eh, podpůrnou nebo doprovodnou dokumentaci. Také bych chtěl vědět, jak vysvětlíte skutečnost, že fyzický inventář byl nekompletní a nepokrýval všechna aktiva nebo eh, položky. A za třetí, proč dochází ke slabinám v eh, systému? Eh, za čtvrté, Účetní dvůr také referuje o určitých slabinách ve výběrovém řízení Můžete prosím vysvětlit eh, eh, tyto záležitosti a co je za nimi? A za druhé, proč dva ze tří ředitelů sekcí opustili v loňském roce agenturu a jaký to má vztah k těmto problematickým zjištěním účetního dvora v roce 2012, pokud se to vůbec k tomu vztahuje. A pak nakonec EIOPA pracujete na vytvoření eh, specializované webové stránce o střetu zájmu, kdy eh, bude k dispozici tato stránka eh, veřejnosti a co je snad ještě důležitější, protože absolutorium se týká v letošním roce nebo v předmětném roce zejména technologií, které samozřejmě mohou být trnem v patě, ale táží se, kde si stojíte z hlediska implementace eh, databází. To je skutečně důležité, abychom lépe pochopili ehm, ta fakta, která eh, eh, jsme slyšeli od účetního dvora. Nejde mi tady o předběžná stádia z roku 2011 nebo 2010. Jde mi o současný stav věcí, tedy o hodnotu toho projektu a výběrová řízení. A dále pak ten převod prostředků 79% eh, eh, z kapitoly 3. Vy jste řekli výboru, že to je z důvodu strategicky důležitého vývoje informačních technologií. Moje konečná otázka eh, na agentury EIOPA, EIOPA je tady smlouva na podporu nebo poskytování informačních technologií, která byla podepsána v září 2012 a to vedlo pak k převodu prostředků na rok 2013. Moje otázka zní, jak e, může dojít k 79% e, převodu, e, když se jedná pouze o jeden kontrakt, anebo spadá do tohoto převodu více kontraktů. A navíc navíc eh, ten převod eh, z roku 2013 až 2014 z kapitoly 4 eh, činí nyní 86%, takže se zvětšuje a opět se to týká projektu informačních technologií. Co přesně máme očekávat z hlediska těchto převodů informačních technologií nebo prostředků na informační technologie v příštích letech. A nakonec na účetní dvůr mám poněkud nestandardní otázku mám dojem, eh, že je zapotřebí větší jednotnosti, eh, pokud jde o eh, nahlížení Evropského soudního, pardon, účetního dvora na agentury. A co hodlá účetní dvůr v budoucnu učinit, pokud má dojem, že to prospěje celému procesu udělování absolutoria. Co byste mohli udělat pro budoucnost, aby celý tento proces udělování absolutoria byl koherentnější, byl jednotnější? Protože mně se zdá, setkal jsem se s řadou velmi nervózních účastníků této schůze. Mnozí říkali, že skutečně nevědí, co mají očekávat od tohoto procesu. A já se domnívám, že v konečném důsledku by to mělo posloužit eh, lepšímu fungování eh, těchto procesů. Děkuji. Thank you very much eh, to our... Děkuji našemu zpravodaji za to, že přednesl své úvodní poznámky. A nyní má slovo Marcel Frslipe, z Evropské železniční agentury, on je vlastně mluvčím celé té sítě evropských agentur. A ještě bych chtěl zdůraznit to, co právě kolega Sarvama zmínil, tedy po předchozím udělení absolutorie proběhla debata o tom, jak vylepšit přípravu tohoto zasedání, takže já doufám, že nalezneme ten nejlepší postup, který bude vyhovovat nám všem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane zpravodaj, vážení členové výboru, já bych v první řadě chtěl poděkovat za to, že jste mi dali slovo a vyjadří se k tomu, co pan Russo a pan Sarvama právě představili a v podstatě již hovořili o mnohem, co jsem chtěl zmínit, takže asi zareaguji konkrétně na otázky pana zpravodaje. Chtěl bych říci, že jasné, že závazek agentur, tedy dosáhnout vysokou úroveň výkonnosti a efektivity, postoupil již v mnohem. A to je samozřejmě plně v souladu také se záměry tohoto výboru. A udělení absolutorie to je výtečný postup, jak revidovat tedy uh, všechny ty postupy týkající se finančního řízení agentur. A můžu říct, že už jsme se hodně ponaučili o tom, víme, co se od nás očekává, co je vylepšit a co jsme již vylepšili. Takže zaznamenali jsme pozitivní vývoj za ty poslední roky. A můžeme říci, že spolupráce s účetním dvorem byla výtečná. A z hlediska agentur, udělení absolutoria se stalo také transparentnější. Díky zapojení sítě agentur to vedlo k lepšímu toku informací mezi agenturami a také větší soulad, eh, co se týče těch hlavních pokynů. Myslím si, že v minulosti některé problémy vyvstávaly často z nedorozumění. Uh, a to objasnění toho eh, informačního toku, to hrálo velice důležitou roli. Důležité je také uznat to, že síť agentur a agentury eh, jsou čím dál více uznávány ze strany evropských institucí, zejména Evropského parlamentu. To, za to jsme vděční. A samozřejmě se také těšíme na spolupráci s novým parlamentem. V loňském roce Sekretariát připravil takové nové kroky ohledně právě toho procesu udělování absolutoria pro síť agentur. Tam hlavním záměrem bylo navýšit transparentnost v tomto procesu u decentralizovaných agentur a myslím si, že to je dobrý příklad té řádné konzultivní spolupráce. Doufám, že to tak bude pokračovat i v budoucnu. Význam této sítě, která je poměrně nedávná, se navyšuje a již zaznamenáváme přínosy jako usnadňování komunikace a to tedy ty přínosy jsou jak obecné, tak horizontální. Samozřejmě, že jsou tu konkrétní specifika, která nemohou vyřešit jednotlivé agentury v této fázi, ale musíme také zmínit, že i možnost uh, outsourcingu u těch externích auditů může být řešením, ale musíme být opatrní. Vytvoření té eh, sítě věnovaná výkonnosti a rozvoji, to je taky dobrý eh, příklad vylepšení. Praktická spolupráce mezi agenturami, to je již v podstatě realita v posledních letech, rozvíjí se rychle a blížíme se tedy k tomu společnému postoji. A vždy se snažíme jít cestou vylepšení a hledání synergii. Snažíme se tedy být efektivnější i v oblasti veřejných zakázek. Máme tady, myslím, i podporu ze strany evropských institucí takže připravujeme takové standardní operativní postupy, které mají usnadnit spolupráci mezi agenturami a komisí. První takový návrh tohoto dokumentu bude k dispozici od příštího měsíce a bude projednán na setkání agentur. Dále, co je zapotřebí zmínit? Určitá administrativní potíže, které tedy uh, Eh, stěžují každodenní eh, život agenturám. Tady chci znovu zmínit ten společný přístup tří hlavních institucí z července loňského eh, roku, roku 2012. Um, někdy ta spolupráce nebyla jednoduchá, ale teď tedy ten spol, um, postoj, uh, společný postoj vede k zjednodušování určité organizace práce a postupu. Um, Ovšem bude tu nové eh, finanční nařízení, rámcové finanční nařízení a to nevždy povede k opravdovému zjednodušování organizace agentur. Pak ještě, co se týče stejné úrovně služeb za méně dostupných zdrojů, to může být problém, ale i tak tedy agentury jsou zavázány navyšovat efektivitu a přistoupit tedy k té pětiprocentní redukci zaměstnanců ale aby mohly agentury i nadále plnit své úkoly, a bude se tedy muset, budou se muset velice vynasnažit. Máme tu novou interinstitucionální pracovní skupinu, tato interinstitucionální skupina, to je opravdová příležitost pro to, abychom se zaměřili tedy na to budoucí financování podrobněji. Takže i tady se hodně zapojíme, aby toto vše fungovalo, aby tato pracovní skupina byla nápomocná a nalezla ta správná řešení. Ještě se pokusím odpovědět na otázku pana zpravodaje, co se týče uh, těch tří hlavních bodů, které jste zmínil. Ano, samozřejmě, formálně bychom měli konzultovat všechny agentury, ale pokud jste se třeba podíval na letošní rok, tak eh, co je důležité u implementace té cestovní mapy? Jednotnost, navýšení transparentnosti postupu a pravidel, což je pro nás zásadní a já už jsem zmínil možná nedorozumění při setkávání ředitelů agentur. Ono ne vždy um, je jednoduché, aby prostě se splnila všechna ta očekávání všech těch zúčastněných stran, ale i tady jsme zaznamenali určitý pokrok. Ano, co se týče těch převodů, to, to vše si vyžaduje zase větší míru pochopení a znalostí té problematiky převodu. A ještě jedno takové moje osobní vyjádření. Určitě se navýšila ochota agentur spolupracovat, hledat společné řešení problému a já vám tímto děkuji za pozornost. Doufám, že jsem řádně zareagoval na dotazy za naši síť agentů. Děkuji panu Versleipenu, který je předsedou sítě agentura. Já nyní otevírám diskusi pro otázky a stanoviska poslankyně a poslanců z tohoto výboru a chci na to poukázat, že pokud chcete adresovat otázku konkrétně agentuře, tak je možné, pokud si to je, bude žádoucí, aby zareagoval přímo zástupce agentury, ale sezbírali bychom otázky a první bude mít slovo pan kolega Stás. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám otázku, která se dotýká jenom osob, kteří zde zastupují EFSU, Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Já jsem si s velkou pozornosti přečetl otázku číslo 30 i jejich odpověď. A já bych k tomu měl několik doplňujících otázek i poznámek. Za prvé, když se podíváme na tu odpověď. Na, myslím, straně 67 je tato otázka a v odstavci druhém EFSA ve své odpovědi uvádí, že některé neziskové organizace požadují po FC, aby kontakty s průmyslem bez eh, ohledu na délku jako konflikt zájmu. A já si myslím, že eh, upřímně řečeno, když se podíváme na zprávy neziskových organizací, které se tím eh, zabývaly, zvláště Corporate Europe Observatory, tak jsem nikdy neviděl, že by zde byl požadavek explicitního kompletního e, zákazu. Jenom uvádějí, že by zde mělo být takové období pěti let pro takzvané ochlazení a potom je možné se odvolávat na tu odbornost, ale ne, aby zde byl celoživotní zákaz přispívat nějakým způsobem k činnosti EFSA. A já bych byl rád, kdybyste mi to mohli blíže objasnit, tedy žádám zástupce EFSI. Potom třetí odstavec, čtvrtá věta, tam se odkazuje na vnitrostátní potravinářský institut a vypadá to, jako kdyby to byl nějaký neutrální údaj. Ale já jsem si to zjišťoval a já jsem zjistil, že to je organizace, která vznikla a byla sponzorována významným potravinářským gigantem, firmou Danone. A cílem tohoto institutu je prostřednictvím šíření informací ovlivňovat novináře a širokou veřejnost. Pokud se EFSA tváří, že zde nedochází k žádnému konfliktu zájmu nebo nemůže dojít, tak si myslím, že zde takovéto propojení je, protože tento Národní potravinářský institut není tak neutrální, jako se EFSA ve své odpovědi tváří. A ve stejném odstavci je také odkazováno na e, tu zprávu Corporate Observatory, kde se hovoří o tom, že participace odborníků, kteří nejsou jinak zapojeni do průmyslových akcí by se měly považovat za konflikt zájmu, ale já si myslím, když se pořádně přečteme tu formulaci, tak je možné přiznat, že to, co zde uvádí Corporate Europe Observatory, že tedy řečníci, kteří eh, jsou z určitých organizací, by neměli mít možnost sami takovéto eh, konference organizovat a nebo vystupovat za od, u, u planu a neposkytovat odbornost, to je něco jiného. Protože organizování takovýchto akcí nebo nechat si za to dokonce zaplatit, to podle mě je střed zájmu. A poslední odstavec v té odpovědi na 30. otázku. Tam se poukazuje a právem, že EFSA hledá rovnováhu mezi nezávislostí a odborností v tom smyslu, že ti nejlepší odborníci z vědecké oblasti mohou být pro svoji expertivu zapojeni, ale nejde o to hledání expertízy a naslouchání, tak nemusíte mít hned v panelu a může zde dojít ke konfliktu zájmu. Já si myslím, že je třeba zabránit tomu, aby ti lidé měli přímý vliv na rozhodování, přím, a, nebo aby přímo mohli ovlivňovat e, diskuse tím, že budou členy nějakého panelu. Takže kdybyste mi to mohli více objasnit, bylo by to lepší pro další diskusy absolutoria, eh, kterým se výrazně zabývá, dobře zabývá pan Sarvana jako zpravodaj. Děkuji panu Stásovi, není pan kolega De Jong. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl nejprve několik všeobecných otázek eh, té sítě jako takové. Samozřejmě se činí určité kroky, když se podíváme na tu cestovní mapu komise a komise také reaguje na otázku účinnosti agentur a my jsme položili celou řadu otázek a obdrželi celou řadu odpovědí, ale co by pro nás mohlo být velmi zajímavé, je ta orientace na budoucnost a tedy pokud bychom mohli dostat i separátní zprávy o účinnosti a Mohly by z toho potom také například vy, vyplynout e, návrhy na sloučení míst, kde působí agentury, případně i sloučily některé agentury. Kdyby to bylo jako separátní součást e, zprávy, asi by to bylo užitečné. Další téma, to se týká spíše střetu zájmu a vidíte to také dobře v e, odpovědích, že ta otázka, která je vždy stejná, tak na ní jsou různé odpovědi z jednotlivých agentur. A pro mě by bylo mnohem lepší, kdybychom vycházeli z těch pokynů komise, která tedy dala pěkný přehled toho, kde jsou ještě ty slabiny. Pokud bychom mohli dostat jakýsi harmonogram eh, toho, že ta opatření, která ještě agentury musí udělat, tak kdy je budou dělat, abychom to měli v jedné přehledné tabulce, abychom mohli vidět, jak daleko se pokročilo s eh, vykonání těch opatření. Protože jsou tam některé specifické součásti, které si vyžadují naší pozornost, například Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO, Eh, tak eh, detašovaní národní experti, na ně se také vztahují pravidla o střetu zájmu, což mě potěšilo, ale u těch jiných agentur vzniká takový dojem, že se tato pravidla na národní experty nevztahuje, že se na ně také eh, nevztahuje staff regulation a to také platí pro dočasně přidělené osoby. A bylo by dobré, kdybychom toto měli od všech agentur a kdyby i tyto kategorie zaměstnanců byly podřízené té otázce střetu zájmů. Takže mě by zajímalo, jak ty jiné agentury eh, zacházejí s tímto tématem. A další otázka, na kterou se také nedostává systematické odpovědi podle komise po roce 2000 13 by měla být eh, nějaké opatření pro ochranu těch takzvaných whistleblowerů, informátorů, ale já zde o tom nic moc nevidím a možná by bylo dobré, kdyby agentury mohly uvést, jak daleko pokročily jejich plány v této oblasti. A poslední otázka se týká Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EOPA, mimo jiné Finance Watch a jiní požadují toto, že lidé z odborných eh, skupin mm, těchto agentur, včetně EOPy, tak vykazují určitý nedostatek zástupců občanské společnosti. A je to dané tím, že je tam požadavek mít eh, dalekosáhlé zkušenosti v oblasti finančního sektoru, přičemž u těch eh, obecných organizací eh, civilní společnosti tomu tak být nemusí, že se třeba mají spíše zkušenosti s občanskou společností, se společní jako takovou a méně s finančními organizacemi. A chci se ptát, zda by EUPA zde mohla svůj přístup trochu změnit. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové, vážené kolegyně. Pokud už se nikdo nehlásí o slovo, tak se dostáváme k odpovědím na otázky. Pokud si to dobře pamatuji a tom zapsané, tak zvláště Bart Stas pokládá otázky, otázky agentuře ESA a pan kolega De Jong klade otázku EASu, EOPA, možná zde byl také zmíněn Frontex a možná, že toto by bylo to pořadí, ve kterém bychom mohli postupovat, tedy za EFSU zde vítám jejího zástupce, ten pan doktor Bernhard Uhl, prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji vám, že jste mi poskytli příležitost zodpovědět vaše otázky a konkrétně se zaměřím na otázku pana Stase. A děkuji, že jste vypíchl tento podle nás důležitý bod eh, zajistit správnou rovnováhu mezi vědeckou excelencí. Eh, jak víte, EFSA je eh, specificky zřízena tak, abychom zajišťovali naší vědeckou excelenci díky externím expertům, na rozdíl od jiných agentur, kde experti jsou interní. My spolupracujeme asi s 15 sty externími experty z členských států, eh, kteří pomáhají formovat vědecká stanoviska, eh, které EFSA pak poskytuje eh, manažerům rizika. Několik příkladů. My jsme v letech 2012 zhodnotili asi 7 tisíc ročních prohlášení o střetu zájmu a EFSA věnuje této práci asi milion eur ročně z hlediska personálních nákladů a také e, e, informačních technologií. Tím chci říci, že EFSA tuto otázku nezávislosti vědecké excelence a vůbec vědců bere velmi vážně. A myslím, že všichni se shodneme na tom, že EFSA se za posledních pět let výrazně zlepšila. V roce 2011 jsme zavedli novou politiku, tu jsme implementovali v roce 2012, abychom vytvořili rovnováhu mezi um, úsilím o nejlepší um, vědecké vědecké know-how, na straně druhé o vyhnutí se určitým vnímaným eh, střetům zájmu. Eh, k vaší otázce. Vy jste říkal, že nejde o celoživotní zákaz působení, ale vy víte, že lidé, kteří působí v průmyslu, jsou vyloučeni z jakékoliv práce EFSI. Není možné, aby lidé, kteří působili v průmyslu, eh, vůbec byli v komisích EFSA. Takže toto je zcela vyloučeno. Pokud jde o, o to, být přednášejícím nebo eh, spolupořadatelem vědecké konference eh, sponzorované nebo sponzorované průmyslem. Tam eh, uplatňujeme specifický přístup. Řekneme, jestliže tato konference spadá do rozsahu pracovní skupiny nebo panelu, tak by to vytvářelo střed zájmu. Není to povoleno, ale pokud je to vně zadání práce té pracovní skupiny nebo komise, tak je to možné. A my se domníváme, že je to férový přístup Eh, pro mm, eh, získání tedy přístupu k nejlepším vědcům a eh, na straně druhé vyhnutí se jakýmkoliv střetům zájmu. Vy jste také hovořil o členství v Národním potravinářském institutu. Tady platí stejná pravidla. Jestli je, jestliže se jedná o poradenskou činnost, placenou či neplacenou, my eh, v tom nerozlišujeme. A když to spadá do rozsahu působnosti naší pracovní skupiny nebo expertní skupiny, tak eh, to již vytváří střed zájmu a tato osoba pak nemůže být součástí naší eh, pracovní skupiny. Ale myslím, že jste se také tázal na něco zásadnějšího, totiž na vztah mezi vědou a rozhodováním v Evropě. Já se domnívám, že na základě stanov, které EFSA má, a vzhledem k tomu, že vědecké práci se věnují zejména externí eh, vědci, tak eh, jsme vytvořili velmi efektivní model a funkční model pro Evropu podle mého názoru. A to potvrzuje také eh, účetní dvůr a také kvalita eh, našich eh, vědeckých výsledků. EFSA má správnou rovnováhu. To neznamená, že nemůžeme systém ještě dále zlepšovat. Vůbec ne. Velmi pečlivě nasloucháme nevládním organizacím, máme různé iniciativy, transparentnost a iniciativy transparentnosti a tak dále. Naše stanovy budeme ještě v roce 2000 14 nebo 15 upravovat a myslíme si, že se z kritiky můžeme poučit. Ale dovolte poslední bod. Myslím, že bychom se neměli tolik eh, eh, soustředovat na výběr expertů, což je důležité, ale měli bychom se více e, zaměřovat na otevřenost a transparentnost procesů jako takových a to učiníme. Procesy musí být otevřenější a tím také dáme najevo kritickým hlasům ve společnosti, že my a naši experti, jimž bych při této příležitosti chtěl poděkovat, protože oni věnují množství své práce, neplacené práce, Eh, pokroku eh, vědy a v neposlední eh, řadě také konvergenci nebo integraci Evropy. Děkuji vám. Děkuji. Právě mě sekretariát upozornil na to, že zpravodaj se také dotazoval na další věci CIT a ERT, ale my budeme nyní pokračovat otázkami pana Diona na Eh, eh, agenturu EASO. Pane Dejone, ptal jste se na bezpečnost letectví anebo na něco jiného? já jsem právě eh, hovořil o tom, že EASO má velmi dobře vyřešenou otázku střetu zájmu a je na dalších agenturách, aby se vyjádřili, nebo možná, že byste nám mohli ještě vysvětlit, jak jste se k této politice dopracoval. Takže za EASO tady máme pana exekutivního výkonného ředitele, pana doktora Fisa. Prosím. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. A také děkuji za otázky. Mohu potvrdit, že jsme zvolili takový širší přístup nebo správný přístup, co se týče střetu zájmu. A to z celé řady důvodů. V rámci agentur mám práci vykonávanou experty, stály, stále zaměstnance a pak <clears throat> ti spadají téměř do stejného kategorie a nějak je rozlišovat by nebylo, eh, nebylo správné, takže takže proto jsme zvolili tento specifický přístup. Eh, Děkuji. A nyní pan Jose Manuel Seta Garcia z EIT. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl v první řadě poděkovat za pozvání, vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy se dostavuji do tohoto tak důležitého výboru. Chtěl bych ocenit přispění Evropského parlamentu v podstatě díky parlamentu rada eh, přistoupila k rozhodnutí prostřednictvím kterého se vytvořilo EIT, tedy Evropský inovační a technologický institut, a který přispívá k podpoře podnikatelského ducha, proto tedy přispě, přijměte toto mé uznání. To znamená, od toho eh, vytvoření v roce 2008. To byl další proces, já jsem tam začal pracovat až v roce 2011. A hned na začátku jsem si uvědomil, jak je důležité tedy řádně vynakládat eh, s granty, proto jsme zavedli přísný audit. Uh, snažili se zajišťovat eh, vylepšení v této věci a eh, dále také provádět audity ex post. Tady souhlasím s panem zpravodajem, aby se zajistilo tedy, že ochraňujeme zájmy daňových poplatníků, zejména tady ve stávajícím ekonomickém období. Takže tady jsou asi dvě věci, které vás mohou zajímat. V první řadě je tedy učiněný pokrok ve věci eh, grantu a pak i ohledně těch interních auditových sankcí. Co se týče grantu za rok 2012, jak zdůraznil pan zpravodaj, to byl důležitý rok, nejen co se týče těch finančních transakcí, ale i dosaženého pokroku. Účetní dvůr prostřednictvím svého stanoviska se vyjadřuje pouze na Eh, transakce pro granty za rok 2010. To je důležité si uvědomit, protože eh, transakce na granty za rok 2011, které byly vyplaceny, eh, nezaznamenávají žádné chyby a to znamená, že ta metodika uplatňovaná později je, byla ohodnocena jako dobrá. Rok 2011 je tedy dobrý, důvěrný, důvěryhodný a rok 2010 byl také podroben auditu, ale ta práce ohledně vylepšení tam ještě probíhá. A nyní vám ale dnes, pane předsedo, mohu říci, protože my bereme velice vážně doporučení účetního dvora, že tedy ta práce, která probíhala od toho roku 2010 až 2011, je již dokončena a vše je tady se, se všemi účty v pořádku. Ještě nějaké data ohledně pokroku s granty za rok 2011. Tam bylo ověření expo zavedeno v, loňsk, eh, v roce 2012 tam v podstatě je to kvůli tomu, že naší agentuři to trvá téměř rok, než se vypracují ty zprávy, které jsou podklady pro audit. To znamená, v prosinci 2012 se zahájilo eh, zpracování auditu za 2011 a granty a zase eh, v červnu, v červenci loňského roku to bylo zpracováváno. A pro vás asi je důležité, že za rok 2010 byl ex post analýza zavedena v květnu loňského roku a závěrečná zpráva teprve byla k dispozici na podzim loňského roku. A zhodujeme se s vámi víceméně se s vámi zhodujeme v těch výsledcích. Rok 2012 byl takový specifický rok, nicméně snažili jsme se v tom roce dosáhnout pokroku. Uvědomujeme si, jaká je naše mise a tedy, že ani nějaké problémy by tam nebyly vhodné. Je důležité tedy zachovat i integritu našeho institutu tady, co se týče těch grantů, opravdu jsem se vynasnažil, abych, aby všechno bylo tak v pořádku, abyste těmto našim eh, skutečnostem, o kterých vám říkám, mohli důvěřovat. A předchozí auditor opustil EIT v roce 2012 na konci roku. To samozřejmě ale neznamená, Eh, že bychom jenom tak vyčkávali. Eh, výběrové řízení bylo zveřejněno okamžitě poté. Ono to v podstatě vysvětluje, proč nám to trvalo tak dlouho. Při tom prvním zveřejnění jsme eh, nedostali nějaké nabídky dobrého kandidáta, takže došlo k druhému zveřejnění toho nabídkového řízení. To bylo někdy v červnu a to konkrétní jméno tedy eh, bylo eh, vybráno v září, loň, eh, v září toho roku a v podstatě začal pracovat až v lednu tohoto roku, proto to tak dlouho trvalo. A nechci tím říct, že ten loňský rok by byl nějakým ztraceným rokem. A naše řídící zpráva se snažila vytvořit takovou interní, takový interní auditní výbor, který nám pomohl vlastně tak nějak překlenout to období. Ten auditní výbor byl tedy hned ustaven, jakmile nás opustil ten uh, náš auditor. Poprvé tedy začal pracovat v březnu. Určitě jeho práce byla přínosná, podporují nás co se týče implementace těch auditových doporučení, to znamená zejména, jakou zodpovědnost na sebe nese management, jak vynakládat se zdroji a zároveň zajistit i nezávislost těch interních auditů. Děkuji vám, pane předsedo, a jsem vám k dispozici i pro další objasnění. Děkuji vám, pane Garcio. A dalším je zástupce Frontextu. Byly tu nějaké otázky na Frontex, takže vítám pana Ika Leitinena, který je výkonným ředitelem Frontexu. Prosím. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru, zástupci Evropského účetního dvora, vážení kolegové. Ano, skutečně celkem padlo pět otázek na zástupce Frontexu z úst zpravodaje a já je vezmu jednu po druhé. První otázka se týkala toho, proč Frontex nevyžaduje dokumentaci o všech aktivitách, pokud jde o granty. A abych na to odpověděl stručně, Musíme pochopit povahu těchto činností. Granty jsou poskytovány um, orgánům hraniční ostrahy pohraniční, eh, pardon, eh, členských států, eh, které pomáhají v operacích Frontexu jsou to někdy země pod tlakem. Tím, eh, že dávají eh, k dispozici letadlo nebo plavidlo, tak nelze dokumentovat všechny náklady tak, jak je to vyžadováno mm, v jiných aktivitách a my vycházíme z toho, že je to určitý nedostatek, chápeme to a abychom zmírnili to riziko, tak jsme vytvořili jiný druh systému, eh, Eh, posouzení eh, toho, zda jsou ty náklady oprávněné a opodstatněné. Ten eh, systém se jmenuje REM. Je to systém vlastně průběžné, průběžných nákladů zařízení využívaných v těchto operacích. To znamená, každé plavidlo nebo letadlo individuálně je zařazeno do určitých cenových kategorií, to znamená, jaké náklady vzniknou, když eh, eh, to, které zařízení provádí hlídkování a eh, tak se dopracováváme k ceně takzvané hodiny hlídky. A to pak můžeme verifikovat na základě našich operací. To znamená nikoli na základě jednotlivé dokumentace, hodnoty těchto zařízení, ale na základě vlastně té hodnoty hodiny hlídky podle tohoto systému RIM. Další eh, přístup, který nám dává smysl, je pochopit, kdo jsou eh, naše zainteresované strany, kdo jsou vlastně poskytovateli. A to jsou vlastně eh, orgány ostrahy hranic členských států. To jsou vlastně naši garanti. A pokud jde o to ostatní, tak eh, je-li to možné, vyžadujeme dokumentaci například ročně v hodnotě 10 milionů eur za společné operace návratu. Eh, tam je ta dokumentace velmi dobře zpracována a může být verifikována tradičními způsoby a také využíváme čím dál tím více jiné typy zařízení, kde vyžadujeme dokumentaci. Druhá otázka se týkala fyzického inventáře a proč eh, neexistoval v roce 2012. Rok 2012 byl ještě eh, rokem vysokého dopadu po roku 2000, po roce 2011, tedy po roce arabského jara. A v roce 2012 aktivity Frontexu eh, byly vlastně, nebo se pohybovaly v jiné vyšší dimenzi, která vyžadovala reprioritizaci aktivit, nejenom z finančního hlediska, ale také z hlediska alokací Eh, našeho omezeného administrativního aparátu, tedy personálu. A eh, dále zvažujeme, jaký je dopad a riziko v tom vězící a eh, dospělo se k závěru, že do konce roku 2012 systém fyzického inventáře tak jak je to požadováno podle nejlepší praxe, ne, ne, nebyl dovršen. Ale dobrá zpráva je ta, že nyní již existuje tento fyzický investa, eh, pardon, inventář a uplatňujeme také odpovídající metodologii a máme jasný obraz toho, co máme k dispozici a co nikoli. Třetí otázka se týkala Eh, rekrutmentu neboli náboru pracovníků. Zpráva konstatuje značné nedostatky, pokud jde o procesy náboru pracovníků. My máme co dočinění se dvěma fázemi eh, procesu náboru a eh, pro nás je obtížné přizpůsobit se tomu prostředí, zejména tam, kde Frontex působí ve válečných zónách. Jde o to stanovit Prah pro kandidáty, které máme. Někdy je jejich počet velmi nízký a e, z něj pak musíme e, vybrat toho nejvhodnějšího kandidáta. A druhá otázka e, se týkala toho, zdali máme otázky těch přijímacích pohovorů stanovený předem, před pohovory. To druhé je snažší učinit a to první vlastně stanovení těch Prahů, když máme například vstupní pohovory s třemi nebo čtyřmi osobami, které se ucházují, ucházejí o jedno místo, tak to je velká výzva aplikovat to tak, aby to odpovídalo nejlepší praxi. Čtvrtá otázka se týkala personálu, zaměstnanců a ředitelů divizí. Faktem je, že nedávno dva ze tří ředitelů opustili naši agenturu a faktem také je, že všichni ředitelé byli jmenováni na um, období určité období pěti let a jeden ředitel se rozhodl sloužit až do konce tohoto období Eh, jiný ředitel vyvodil vlastní závěry a požádal nebo podal výpověď několik měsíců eh, před rozhodnutím, zda mu bude kontrakt prodloužen či nikoli. Otázka, zdali to má dopad na zprávu 2012 na její vyznění, tak já eh, zvláštní dopad eh, nevidím. Samozřejmě lze spekulovat o tom, že eh, pokud bychom měli jiné osoby s jinými prioritami, tak možná některé z těch nedostatků by se nebyly vyskytly nebo by byly bývaly odstraněny dříve. Pátá otázka, ta se týká prohlášení dodavatelů. Otázkou je, proč nemůžeme obdržet obdobnou informaci od všech zdrojů. Odpovědí je, že většina orgánů zainteresovaných stran nemá centralizovaný účetní systém, což by jim umožnilo eh, rozvahy sladit. Obvykle se jedná o ministerstvo, financí z pravidla konkrétního členského státu, eh, které eviduje eh, tyto rozvahy a my pak se musíme obracet eh, na tyto orgány a někdy můžeme dostat různé odpovědi. My jsme tento nález ve zprávě Evropského účetního dvora identifikovali a musím říci, že je to velmi náročné toto splnit tak, aby to odpovídalo očekáváním, jak je to zmíněno ve zprávě. Takže shrnuto a podtrženo. Bereme všechny nálezy Evropského účetního dvora velmi vážně, pokud jde o rok 2012 Faktem je, že eh, pro eh, roky 2013 až 2014 jsme eh, zdokonalili všechny systémy, které vykazovaly slabiny a je samozřejmě důležité podtrhnout závažnost a význam těchto nálezů. Mr. Light. Děkuji, pane Leitinene. A nyní Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, pan Carlos Montalvo, je ředitelem EIOPy. Máte slovo, prosím. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, já vám děkuji, je nám ctou že můžeme tvořit součást tohoto procesu, který je velice důležitý. Také bych chtěl poděkovat kolegům z Evropského účetního dvora i kolegům z interního oddělení pro audit Evropského parlamentu, protože všichni zde přítomní sdílíme jeden cíl, tedy otázka transparentnosti, zodpovědnosti, efektivity a já tedy se vyjádřím k všem otázkám. V první řadě tedy ta otázka střetu zájmu a vypracování webové stránky. Ano, my se ní snažíme vytvořit webovou stránku, protože ta stávající není velice přátelská uživatelům. V podstatě byla vytvořena v minulosti, kdy jsme měli omezené zdroje, Tady eh, záměrem vyvíjení tohoto projektu webové stránky bylo tedy eh, spustit to, postupně tedy to eh, zjišťovat, jaké jsou potíže, napravovat je. Nicméně v mezidobí tedy došlo k těm poukázáním na střety zájmu, takže jsme se snažili, že by to tedy bylo pozastaveno. Teď tedy zatím není dostupná, co nejsou dostupné informace, jsou tak nějak roztříštěny, takže A my se snažíme tam dostat tedy e, seznam členů, také naši řídící radu, to tam již najdete. Management EIOPy, tam také je zastoupen. Letos došlo k takové situaci, kdy jeden kolega, protože tam byly zmíněny všechny údaje, i kontaktní údaje, telefony a bylo mu změšku vyhrožováno, tak jsme se rozhodli právě, že všichni zaměstnanci tam nebudou sepsání. Pravidla proti střetu zájmu máme dvě takové bloky, jednak pro zaměstnance a pak pro členy správní rady. Snažíme se o transparentnost při jmenování kolegů máme takový specifický systém, co se týče eh, rozhodovacího procesu, do kterého jsou zapojeni všichni členové správní rady. A snažíme se také implementovat určitá etická pravidla, protože transparentnost a etika to jsou takové naše cíle od úplně prvního dne. Máme proto i takového jednoho zaměstnance pro oblast etiku od roku 2011 tedy vše, co se týká uh, smluvních vztahů s našimi partnery a celou řada dalších oblastí, to vše musí plnit tyto podmínky. A v podstatě i eh, všichni nově nabíraní zaměstnanci musí být seznámeni tady s těmito pravidly. Uh, Máme tam eh, prohlášení o důvěryhodnosti, eh, důvěrnosti, eh, ta tam najdete taky. A pak také o politice a, naší agentury. Ehm, to jsou takové hlavní oblasti. Některé by mohly být rizikové. Projednávali jsme to s nejrůznějšími experty. A uvedu takový příklad. E, určitý postup supervize, ten jsme tedy zavedli. Takže to bylo k té první otázce. Za druhé ty velké IT projekty um, pro období 2011 až 15. Tak v jaké fázi se nacházíme nyní? Mám pro vás dobrou zprávu. Tento projekt se nazývá SITU. To bylo projednáváno na úrovni rady i parlamentu nějakých 13 let. Konečně jsme dostali zelenou, to znamená od 1. ledna 2016 bude e, projekt Solvency 2 a pak tedy všechny příslušné orgány budou muset uh, učinit celou řadu nezbytných kroků, aby se podrobili tady tomuto kontrolnímu mechanismu. Proto eh, je vypracovávána taková nová šablona postupu. A do roku 2014, do konce roku 2014 musíme tedy vytvořit eh, celou řadu metodik, eh, šablon vzorů, podle kterých se celý proces bude řídit a bude vlastně testovat v průběhu roku 2015. Takže co se týče sběru údajů, to je, tomu říkáme taxonomie, omlouvám se za uh, tento náš takový žargon. Vlastně budeme tedy kontaktovat eh, nejrůznější národní orgány, které jsou zapojeny také do toho rámce uh, Solvency 2. A tam bude tedy na to napojení ve prospěch sbírání údajů. Já nevím, můžete třeba využívat Excelovou tabulku. Tam bude tedy probíhat ten automatický přesun informací a tím tedy, že s nimi spolupracujeme, tak jim poskytujeme ty nezbytné i nástroje, postupy. Ono v podstatě se jedná také o sdílení rozpočtu, máme k tomu finanční prostředky, takže se tím vyhýbáme i zdvojnásobení eh, těchto finančních nákladů. Takže, když se nás ptáte, v jaké jsme fázi, činíme pokroky a doufáme, že tedy plníme to, k čemu jsme se zavázali. Prostě do roku 2015 do ledna musí být vše připraveno pro Solvency 2. Pak další věc, tedy takové dva bloky eh, řešení pro IT Máme tu tedy projekty od roku 2011 až 2014, na to jsme tu měli 8 miliard. A pak aj ty infrastruktury, to si vyžaduje dalších 5,3 eh, miliard, to znamená dohromady 13,8 miliard eur. Třetí otázka pana zpravodaje, ta se týká té vysoké míry převodu. Začnu rokem 2012, pak se přesunu k roku 2013, i když nyní hovoříme o absolutoriu na rok 2012, ale myslím si, že tímto řádně zodpovíme na otázky Evropského parlamentu, protože ono je důležité vidět eh, v podstatě ten komplexní obrázek. Vy se jasně ptáte na těch 79% a to napojení jenom na ty infrastrukturní projekty. 2,2 milionu eur, to tam je, ale pak jsou tam i jiné oblasti, které do toho spadají. Máme tu jednu oblast eh, zabezpečení z ESMA, pak jsou tam oblasti společného vlastnictví. My se snažíme eh, v podstatě spolupracovat s ostatními, aby ostatní eh, členové nemuseli zbytečně duplikovat práci. Pak další oblast pro školování těch eh, národních eh, orgánů dozoru, proto máme také velice ambiciozní programy, provádíme nejrůznější akce, semináře a proběhly také na konci loňského roku, ale v, tě, v tom období 2012-13 celá řada členských států zažívala vážné finanční potíže, takže my jsme se snažili jim přispět, podporovat je. A samozřejmě si myslím, že to nebo není třeba ani nějak eh, hodně zdůvozňovat, takže jsme podporovali i experty na ta školení. Pak je to taková oblast eh, eh, týkající se výměny informací v oblasti IT zabezpečení, to jsou menší položky. Takže když necháte stranou ty velké IT infrastruktury, školení těch eh, dozorových orgánů, spolupráce s ESMO, tak je to kolem nějakých 100 tisíc eur. A když se podívám, 100 milionů eur, Pak rok 2013 zase snažíme se jít cestou transparentnosti, řídíme se stejným postupem, ambiciozní IT projekty a to odůvodnění je velice jednoduché. Rok 2012 tam jsme měli 2,8 milionů eur pro obě ty dvě fáze a nyní 3,8 milionů eur na rok 2013. Z toho jsme vyplatili 6% a to ostatní bude vypláceno v průběhu roku 2014. A ještě jedna důležitá věc na závěr. Někdy eh, prostě ten důvod, proč jsou tam ty převody, se nechá stranou, protože by eh, to narušovalo ten plynulý průběh. V první řadě tu máme nějaký dobrý kontrakt, dobrý nápad a dojde k tedy k nějakému převodu. A mohu říci, že více než 90% jich bylo již vykonáno. No a závěrečná otázka, expertní skupina EOPy. Tady si myslím, že mohu zareagovat i za mé kolegy. Máme dvě skupiny. Interní pracovní skupinu, to jsou naši experti interní, plus experti z národních dozorových orgánů a pak máme takovou skupinu um, těch uh, zúčastněných stran, zástupci průmyslu, akademického světa, zástupci spotřebitelů, odboru malých a středních podniků. A je třeba říci, že ten výběrový postup by mohl být vylepšen. První kolo proběhlo v roce 2010, to ještě agentura nebyla vytvořena, bylo proto eh, určité nařízení týkající se výběrového řízení. A já uznávám tedy, že ta situace byla taková v roce 2010. My jsme komunikovali i s ombudsmanem jak tedy vylepšit eh, tuto situaci a vytvořili jsme si tady pravidla výběru. Začala se uplatňovat od loňského roku a v podstatě si myslíme, že prostřednictvím těchto podstupů budeme činit nejlepší rozhodnutí. Pak eh, bylo řečeno, že je tu určitá nerovnováha. Tady s tím mohu souhlasit, ale máme tu 13 členů eh, v těch skupinách, kteří eh, velká většina z nich pochází z průmyslu, pak další dva z akademického světa a pak máte šest míst, které je třeba zaplnit. Ještě uvedu příklad pět eh, nějakých zástupců akademického světa, tam se to musí tedy ještě rozhodnout eh, genderově, máte k tomu krátkou lhůtu, máte šest eh, kandidátů a najednou oni všichni pocházejí z jednoho členského státu. Takže jak se rozhodnete? A zvolíme minimum, to by byly tři, pak zase nemůžeme diskriminovat na základě národnosti, ten proces tedy nebyl ideální, nyní tu máme návrh na dobrý proces, roz, eh, jednali jsme o tom i s ombudsmanem. Eh, ten feedback, který máme, je dobrý, ale v reálu to bývá někdy tedy příliš složité. Paní předsedkyně té skupiny zúčastněných stran bude zastupovat spotřebitele. Děkuji vám. Já vám děkuji eh, za spoustu podrobných informací a já mám na seznamu ještě dvě agentury a pak ještě komise si vezme slovo, takže nyní bych předal okamžitě slovo Evropské agentuře pro bezpečnost letectví. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já správně eh, patřím do EASA, takže děkuji, že jste jí udělil slovo, ale EASA nemá co říct, nemá žádné komentáře a já také nemám co říct. Já pracuji pro eh, předsedu, eh, který je po mé levici a on již svůj proslov pronesl. Dobře, tak já předám slovo vašemu řediteli, který již hovořil, respektive má na starosti Evropskou agenturu pro železnice. Pokud, jste se, pokud byste se chtěl vyjádřil, vyjádřit, případně uzavřel mm, toto téma. Děkuji, pane předsedo. Ne, nevím, jestli mikrofon funguje. Ano, teď a omlouvám se. E, za prvé bych chtěl poděkovat všem účastníkům za tuto fantastickou debatu. Myslím, že je důležité říci, a ostatně komise ještě slovo mít bude, že jsme zveřejnili zprávu o aktivitách e, agentury, pokud je o společný přístup za rok 2013. A v této zprávě e, se věnujeme také slavné cestovní mapě implementaci jasné politiky střetu zájmu. Nebudu zacházet do detailů, protože se o tom již hovořilo, ale víte, že komise v prosinci 2013 zveřejnila vodítka o prevenci a řízení střetu zájmu v decentralizovaných agenturách Evropské unie. A také víte, že na ostatně do detailu zabrousit nehodlám. Takže také víte, že se na tom pracuje eh, průběžně. Budeme pokračovat i letos eh, ve vypracovávání ještě přesnějších pravidel na základě vodítek Evropské komise. Myslím si, že eh, to je něco, kde všichni vykazujeme značný pokrok a vývoj a jsme potěšení, že Eh, ta akce cestovní mapy, ale také eh, práce mezi institucionální skupiny vedla k jasným eh, vodítkům pro agentury, pokud jde o vyhýbání se střetu zájmu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní za komisi. Komise si nepřeje slovo, takže můžeme uzavřít opět soud, účetním dvorem a zpravodajem. Za prvé účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat zpravodaji panu Servamovi za eh, velmi eh, významnou otázku, která míří přímo na tu nejdůležitější věc této oblasti – Pokud eh, jsem pochopil správně otázku pana Sarvami, on se ptal nebo žádal koherentnější audit eh, ze strany Evropského účetního dvora, protože se domnívá, že agentury se velmi různí navzájem a v skutku to je realita, protože některé z nich eh, jsou regulativní agentury, mají regulativní pravomoce, jiné jsou observatoře nebo monitorovací střediska, jiné zase se věnují výzkumu a vědecké činnosti, mají dokonce různé eh, velikosti, různou strukturu organizace a i různé řídící struktury. Eh, takže opakuji, rozumím-li dobře otázce pana Sarvamy, tak eh, zastávající situace by měla existovat koherentnější kritéria, pro audit. Vzhledem podle kterých by se eh, dalo eh, lépe eh, brát v potaz tyto rozdíly mezi agenturami, protože přestože se to může jevit podivné, tak k té koherentnosti se dostáváme eh, právě pochopením těch rozdílů. Chtěl bych říci, že ten náš audit, tak jak byl eh, navržen evropským zákonodárcem, eh, v, ve finančním nařízení pro decentralizované agentury, to je rámcové nařízení, finanční nařízení, je jiné, protože je to stoprocentní audit legality a správnosti. Znamená to, že musíme kontrolovat u každé agentury, zdali jsou účty věrohodné a zdali podkladové transakce jsou le- legální, zákonné a správné. A v rámci toho v rámci tohoto kontextu můžeme přihlížet samozřejmě k různé velikosti agentur, různému poslání a tak dále. Protože pravidla platí pro každého, ale jsou zde rozdíly. Já si plně uvědomuji Mm, eh, mm, to, že zpravodaj a parlament potřebuje mít i tyto další informace, které musí být poskytnuty především eh, v podobě zvláštních zpráv účetního dvora, je-li účetní dvůr schopen tyto odpovědi touto cestou poskytnout, protože máme velmi málo zdrojů personálních i časových. Teprve nedávno e, jsme předložili tu zvláštní zprávu o střetu zájmu, ale budeme v tom pokračovat. Krátce poté, co jsem já převzal svou odpovědnost, snažil jsem se rozšířit rozsah auditu. Opakuji, musí to být e, zákonnost a správnost. E, snažil jsem se vytvořit pojítko mezi plněním rozpočtu a managementem jako takovým. S tím, že případ od případu je nutno vyznačit převody a kdy ten kvantitativní přebytek byl důsledkem našich chyb v plánování, anebo byl nevyhnutelný z důvodu povahy činnosti, například víceleté, eh, víceletých programů, v nichž agentura působila a tak dále. To tež platí pro zrušení přídělu nebo přebytek eh, téhož, pokud se to opakuje, tak by to mohlo signalizovat, že subvence komise určené jedné konkrétní agentuře jsou nadměrné ve srovnání se skutečnou potřebou vyžadovanou k dosažení příslušného úkolu zadaného této agentuře. Takže závěrem e, i do auditu jsem vlastně uvedl nutnost zvážit rozdíl O tom pan Sarvama hovořil. Což by mělo umožnit dospět ke koherentnosti. Ale účetní dvůr tento úkol nemůže splnit. Bez zbytku je na parlamentu, aby z toho vyvodil závěry. My se snažíme maximálně zodpovědět tyto otázky. Ja, vielen Dank äh, für... Děkuji vám za závěrečné slovo, takže poděkuji panu zástupci účetního dvora, pak dostane slovo pan zpravodaj. Děkuji vám a srdečně také děkuji vám všem, kteří zodpověděli otázky. Ukazuje to, že eh, lidé jsou odhodlání plnit to, k čemu byli vyzváni. Ale rozumí se samo s sebou, že to vše eh, ještě zdaleka neznamená, že eh, jsme v dokonalém světě. K tomu máme ještě daleko a bylo by to také velmi nudné, kdybychom žili v ideálním světě. Například jinými slovy, případ Frontexu je pro mě velmi zajímavý. Pro mě to není černobílý svět a ani to absolutorium by nemělo být černobílé. Když jsem naslouchal výkonnému řediteli, panu eh, Leitinenovi, a jeho rozsáhlým a podrobným odpovědím, tak eh, se mi zdálo, nebo mě napadlo, že možná, že žijeme v různých světech, v paralelních světech. Jinými slovy, to, co účetní dvůr koherentně eh, prověřuje z hlediska legality a správnosti je jiný svět a ten svět, v němž Frontex působí, je také jiný svět. Takže chci tím říci, že musíme nadále jít cestou eh, vzájemné komunikace, co nejrozsáhlejší mezi agenturou a účetním dvorem. Budu konkrétnější. Znělo to tak, jakoby nástroje a e, ta tradice, v nichž e, probíhá, probíhají audity v EU, nevždy plní potřeby, e, které my od toho požadujeme. Je to asi trochu filozofické, ale jak vidíte, být zpravodajem pro udělování absolutoria agenturám není snadný úkol. Takže děkuji vám ještě jednou. Vidím, že vy všichni jste to vzali velmi vážně a všichni jsme se z toho poučili a myslím, že toto slyšení nám alespoň trochu usnadní další práci. Děkuji. Um, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Děkuji vám, dámy a pánové za vaše příspěvky, za účast na diskuzi. Nyní jsme se dostali na závěr našeho veřejného zasedání. Tímto nyní přerušíme a znovu budeme pokračovat v práci zítra. Tímto končím dnešní zasedání.